Dear colleagues, please take your seats. Ladies and gentlemen, dear Speaker of the Saima of the Republic of Latvia, dear colleague. Takže prosím, dámy a pánové, usaďte se. Řečník za uh, Sejm eh, Lotyšské republiky Inara. Muriněk, pan Moskoviči, pan Artuji se k nám připojí. Vítám vás na druhém dně naší konference o evropském semestru. I welcome uh, Mr. Mulder. Vítám tu také uh, předsedu Evropské investiční banky, pana Ehm, místo předsedu pana Moltera. Vítám vás, jak říkám, na druhém dni naší konference o evropském semestru a budeme hovořit o tom, jak eh, přinést růst a pracovní místa do Evropy, jak eh, posílit eh, sociální dimenzi, zároveň zachování fiskálního kompaktu hospodářské a měnové unie. Drzí kolegové z, národní parla, z národních parlamentů, rádi se dovíme více o vašich zkušenostech, tak abychom byli schopni se eh, poučit eh, se zkušeností. Jak, pokud jde o eh, fiskální pakt, tak tam šlo o to, že aby, se, aby zůstala za, zachována komunitární metoda, protože jsme přesvědčeni, že komunitární metoda je v tomto případě demokratičtější a účinnější. Je to evropský recept úspěchu, který nastavuje rovnováhu mezi zájmy menších a větších členských států, mezi těmi chudšími i bohatšími, mezi severem a jihem, východem, západem řeší spory prostřednictvím dialogu a konsenzu. A dnes lze říci, že hlavní prostředky Evropského rozpočtového dozoru eh, jsou založeny na evropském právu, který je spolurozhodován, o kterém se spolu rozhoduje s Evropským parlamentem. To jsou dobré zprávy, protože eh, mnoho desetiletí již je Evropská unie byla pochodní stability a demokracie a chceme, aby se jí znovu stala prostřednictvím vysokého růstu a vysoké sociální ochrany. Chceme věnovat stejně pozornosti zaměstnanosti a sociálním indikátorům jako rozpočtovým a makroekonomickým indikátorům. To jsou všechno otázky, na kterých lidem záleží. Evropa postupuje k hlubší integraci fiskálních a ekonomických eh, politik, ale sociální kritéria musí eh, být monitorována stejně přísně a jejich porušování musí být eh, trestáno stejně příkře. A příkladem eh, je eh, scoreboard Evropské komise o sociálních ukazatelích na doplnění stávajících eh, nerovnovách. Pokud jde o tento scoreboard, tak v podstatě Evropský parlament byl na čele prosazování a zvyšování sociálních standardů a pokračujeme v tom. Snažíme se ukázat, že ochraňujeme své občany Eh, dbáme na sociální dimenzi, zvláště teď, kdy občané platí daň za ekonomickou krizi a Evropa je stále ještě uvízla v jakémsi začarovaném kruhu nízkého růstu, což snižuje státní příjmy, je to kombinováno s vysokou nezaměstnaností a 25 milionů Evropanů je stále bez práce, dámy a pánové mnoho eh, lidem hrozí, že upadnou do chudoby, zaostává, můžeme zaostat také za našimi eh, konkurenty. Již v eh, léta voláme, aby byly strukturální reformy doplněny investicemi a proto, když Předseda komise Juncker nastartoval svůj investiční plán 26. Eh, listopadu, tak jsme ho vřele přivítali. Je to jasný signál našeho eh, závazku, závazku nové Evropy eh, vůči růstu a pracovním příležitostem. A nyní jsme připraveni se zhostit naší, naší zodpovědnosti, aby investiční plán dostal maximální příležitost uspět. A myslím si, že to eh, bude i součástí naší debaty dnes dopoledne, protože eh, klíčoví hráči, komisař Moskoviči a um, viceprezident EIB jsou zde mezi námi a jsou připraveni diskutovat. A dámy a pánové, vzhledem k tomu, že stejně jako v případě jakékoliv jiné politické iniciativy vždy existuje riziko selhání i v případě investičního plánu, pokud všichni nepřispějeme svým dílem. Samozřejmě je to plán, který se týká eh, všech eh, zemí Evropské unie a každý by v něm měl sehrát svoji roli komise EIB, Evropská rada i eh, jednotlivé vlády členských států Stejně jako poslanci národních parlamentů i Evropského parlamentu. Eh, Evropský parlament je připraven sehrát svoji roli v příštích týdnech, podrobí tento plán vedlivému přeskumu a zamyslí se nad možnosti, možnostmi jeho zlepšení i v zájmu demokratické odpovědnosti, tak jedním z témat je, aby měl solidní právní základ. Stále ještě musí být doladěny některé detaily, například eh, kritéria pro výběr projektu. A myšlenka komise vytvořit ehm, eh, určitý, určitou přípravnou množinu projektů, eh, které jsou způsobilé k těmto investicím. To je jedna z věcí, kterou chceme dělat komise přijímá iniciativu a parlament je připraven se zhostit své zodpovědnosti jako spolulegislátor, pokud jde o Evropský fond pro strategické investice. Evropský rozpočet bude sloužit jako záruka, což eh, dá tomuto plánu skutečně evropskou uh, dimenzi, evropský uh, rozměr. Všechny státy musí přispět finančně všechně, včetně těch států, které jsou nejvíce postiženy krizí a e, proto, jak se uvádí ve sdělení e, komise o používání flexibility, se hovoří tedy o těchto příspěvcích členských států v rámci e, paktu růstu a stability. Vytváří se tak pobídky pro členské státy, aby se zúčastnili. Nepochybně, že konečný úspěch v plánu bude záviset na té eh, míře, na tom eh, poměru, na míře zapákování a dalších aspektech. Ale klíčem eh, bude důvěra investorů. Důvěra v to, že Evropa je místo, do kterého se, místem, do které se vyplatí investovat. Jedině společně kolektivní silou budeme silnější. Pokusme se naplnit eh, potenciál Evropy, vytvořit nová pracovní místa a příležitosti pro všechny evropské občany ve všech našich členských státech. To je to, co bych nám přál. Přeji také, abych jsme měli plodnou debatu. A nyní již dám slovo kolegovi, um, um, mluvčímu sejmu z Lotyšska. Thank you, Mr. Schulz. Děkuji vám, pane Schulz. Vážení poslanci Evropského parlamentu, eh, kolegové, dámy a pánové, dovolte, aby začala vyjádřením vděku eh, předsedovi Šulcovi, který se osobně angažuje eh, v mnohých událostech pořádaných lotyšským předsednictvím. My se budeme zabývat problematikou ekonomické a měnové unie. To je velice důležité pro evropské občany a já jsem tedy velmi ráda, že naši pozvaní hosté budou experti i těmi, kdož utvářejí politiku Evropské unie. Evropská unie stá eh, se mm, v po ekonomické stránce vstupuje do klidnějšího období. Eh, sice krize už víceméně povinula, ne, nicméně stále eh, zotavování je poněkud eh, pomalé. Je třeba tedy využít mimořádných příležitostí a k tomu potřebujeme jako Evropská unie jasnou vizi. Potřebujeme jasnou potřebu, jasný plán na simulaci soukromých, stimulaci soukromých investic v Evropě. Je třeba zároveň s tím ovšem eh, spolehat na strukturální opatření, eh, fiskální opatření a tak dále. V širším smyslu Evropská unie musí si uvědomit, jakou chce hrát budoucí roli a jak chce být konkurenceschopná. Je třeba, aby byla nalézána řešení pro jednotlivé země, které jsou možná společné Evropě, eh, jako třeba fragmentace hodnot, stárnutí populace a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Evropská unie se musí zabývat všemi těmito problémy. Investice do vzdělávání, technologií, infrastruktury, eh, posílení bezpečnosti pro obyčejné občany povede k efektivnější a dynamičtější ekonomice. Ekonomická zralost, eh, dobře vzdělané pracovní síly a tak dále. To všechno eh, patří eh, k našim pozitivům a může sloužit jako hráz eh, proti chudobě, proti politickému, politické nestabilitě a tak dále. Ovšem bude zapotřebí změn nesmíme se pouze soustředovat na, řekla bych, fetiš eh, hospodářského rozvoje. Eh, ten rozvoj totiž musí být také trvalý a udržitelný. Dámy a pánové, žijeme ve světě, kde převládá nezaměstnanost. A mnozí z těch nezaměstnaných jsou mladí, eh, kteří se cítí být ze společnosti vytlačováni na samotný okraj. Nestačí tedy ekonomické eh, vládnutí a koordinace. Myslím, že toto se projeví také v závěrech našeho plenárního zasedání. A já možná hovořím eh, za vás všechny, když řeknu, že eh, toto je problém pro nás všechny. Ekonomické a fiskální problémy vedly k výraznému zhoršení eh, situace mnohých lidí. A my třeba musíme povzbuzovat k kolektivním úsilí, jako je eh, řádné placení daní, sociální podnikání, eh, bohužel je součástí také emigrace. Musíme zajistit, aby naše ekonomiky měly také svůj sociální rozměr a abychom eh, nenechávali stranou ty nejzranitelnější příslušníky naší společnosti. Potřebujeme jim dát více příležitostí založených na našich základních hodnotách, více demokracie a lepší život pro jednotlivce prostřednictvím národních parlamentů je možné také více zapojit občany do demokratického rozhodování. Ekonomické vládnutí je komplexní eh, problematika a je na nás, abychom ty nejsložitější problémy byly schopny eh, lidem představit v pochopitelné a uchopitelné podobě. V této souvislosti eh, současná Evropská komise se zavázala posilovat partnerství se svými eh, protěžky v členských zemích. To znamená také ve vnitrostátních parlamentech a já předpokládám, že tato konference bude vhodným fórem pro výměnu eh, myšlenek. Myslím a doufám, že bude také sloužit jako inspirace pro hledání a nacházení nových řešení tím, že si budeme vyměňovat zkušenosti, ať už ty dobré nebo špatné. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát paní kolegyni Murniece. Dámy a pánové, nyní začínáme s naší rozpravou. Nejdříve má slovo komisař pro finanční hospodářské záležitosti pro cla a daně. Je to pan komisař Moskovici. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, Martine, pane Eh, viceprezidenta, pane, dámy poslanci a poslankyně eh, národních parlamentů, Evropského parlamentu. Velice si vážím této příležitosti, která se mi nabídla s vámi diskutovat eh, o tom, jak podnítit soukromé a veřejné investice v Evropě. Jak víte, je to první priorita, kterou představil pan Juncker u příležitosti své investitury ve, Štras, Strasburku. Tyto, in, in, tento investiční plán je prvním závazkem Evropské komise před e, evropskými občany a to znamená, je důležité, abychom tento cíl naplnili. Komise, to už bylo řečeno vámi, pane předsedo, předložila tento plán 26. listopadu loňského roku. A tento plán je stěžení k tomu, abychom znovu nastartovali růst a abychom překonali rizika která cítíme, který, kterými, která prožíváme, a to, jsou, to je riziko stagnace naší, eh, našich ekonomik. A eh, za to samozřejmě eh, zodpovídají i všichni představitelé, včetně zástupců parlamentu. Musíme nasměrovat investice k reálné ekonomice, abychom stimulovali hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst. A chceme tak přinést globální odpověď na určitou slabinu eh, investic, kdy ten plán se netýká samozřejmě jenom eh, čistě financování, ale má tři aspekty. Jednak máme mobilizovat těch 315 eh, miliard eur v tom období 2015 až 7 až 17 máme využívat rozumným způsobem veřejné evropské prostředky prostřednictvím využívání inovativních nástrojů a tady budeme využívat technické expertízy eh, Evropské investiční banky také. Eh, Evropská unie k tomu přináší záruku 16 miliard eur, která vyplývá z realokaci stávajícího rozpočtu a tato záruka plus 5 miliard EIB představují ten eh, jakýsi základ, eh, základní kámen toho eh, fondu pro strategické investice, který má celkem přes 20 miliard eur, 21 miliard eur. Ani jedna z těchto finančních částek nebude mít negativní dopad na evropský rozpočet nebo některé složky. Čili podstatě budeme maximalizovat prostřednictvím pákového efektu stávající fondy a EIB a Evropský investiční fond eh, dohromady budou schopny mobilizovat 63 miliard eur a prostřednictvím sdílení rizik je možné celkově mobilizovat těch 315 miliard na strategické projekty, které budou mít e, klíčový dopad na Evropskou unii a které budou mít jakýsi efekt katalyzátoru eh, a budou schopni při, přitáhnout, přilákat další investice ze soukromého eh, sektoru. Eh, bude, budeme, budou tu půjčky ve, výši asi 240 miliard a samozřejmě to by mělo pak vést ke zvýšení poptávky a silné mobilizace, mobilizaci Eh, soukromých, soukromých investic. Eh, jsou tady záruky pro malé a střední eh, podniky ve výši 75 miliard, které, jak víte, jsou základem evropské konkurenceschopnosti. A 13. ledna komise představila nařízení o tomto fondu a také záruky. Jsme optimističní, že tento proces bude rychlý, protože nesmíme ztrácet čas, pokud jde o tyto priority a já chápu, že pro vás, pane předsedo, je to eh, také prioritou, je to také naléhavostí. A eh, všechny eh, členské státy prostřednictvím EIB se budou moci připojit k naší iniciativě. A je důležité, a to říkám před poslanci z členských států, zaručit silnou účast členských států, aby byla pozitivní reakce trhu. Čím větší zájem dají členské státy najevo, tím větší zájem bude celkově i o, o tento fond, ať už v podobě záruky nebo likvidity, eh, s tím, že je tu eh, ta eh, záruka a může to být prostřednictvím paktu stability a růstu a nebo jiných projektů, ať už evropských nebo regionálních, národních. Vyzýváme také investory ze soukromého sektoru, aby podpořili naši iniciativu na úrovni fondu a aby se také účastnili eh, různé další fondy dlouhodobých investic, které rovněž eh, budou moci využít podpory z tohoto fondu, a nebo se bude možné kofinancovat individuální, spolufinancovat individuální projekty. Důležité je, aby výběr těch projektů financovaných fondem zaručené, zaručeným uh, unii, aby tato volba neprobíhala po, z, za účasti politiku, ale expertů, kteří je budou vybírat ne podle národnosti, ne podle určitých eh, politických zájmů, ale podle skutečných sociálních a ekonomických zřetelů a přidané hodnoty pro Evropskou unii. Eh, a kromě toho vyzýváme členské státy, aby také lepší, lépe využívali strukturální fondy a aby nasměrovali více prostředků směrem k inovativním investicím. Myslíme si, že Další částka asi 40 až 60 miliard by mohla být mobilizována v období 2014 až 2020. Druhá druhá dimenze. Chystáme několik cílených iniciativ za účelem toho, aby ty investice šly do reálné ekonomiky. Máme pracovní skupinu mezi komisí, EIB a členskými státy a ta ukazuje, že existuje velmi široká škála takovýchto praktických investic napříč celou Evropskou unii. Takže ta, ta likvidita by měla být nasměrována k životaschopným, produktivním a kvalitním investicím. Jaké jsou to investice? Sítě, energetické propojení, obnovitelné energie, abychom diverzifikovali naše zdroje zásobování, energetická účinnost, eh, vysokorychlostní internet, výzkum a eh, rozvoj inovace, investice do vzdělávacích systémů, do eh, výzkumného sektoru, infrastruktura dopravní a ta, in, ty, ta propojení Eh, abychom eh, omezili zácpy, abychom zlepšili recyklaci a eh, zpracování odpadních vod. No, samozřejmě nemůžeme financovat cokoliv, musí to být investice, které odpovídají zítřejším potřebám. Takže musíme identifikovat ty potřeby, které si zaslouží podporu a chceme vytvořit jakýsi eh, re, registr evropských eh, projektů investičních, identifikovat je a eh, pak je také rozjet, zavést do praxe. A bude potřeba, aby existovala skupina lidí, rada, která se bude moci opírat o expertízu EIB, i členských států. E, kromě toho předpokládáme další opatření, abychom zlepšili právní jistotu a abychom odbourali investiční bariéry, aby Evropa byla atraktivnější, abychom tak rozšířili dopady tohoto plánu. Takže e, další komplementárním aspektem je e, vnitřní trh a strukturální reformy. Tam ještě před námi je hodně práce, pokud je vnitřní trh, ten by měl dotáhnout svoji integraci zvláště v oblasti služeb a infrastruktur a digitálního odvětví. To jsou ty hlavní priority eh, komise. A chceme samozřejmě diverzifikovat prostředky pro obecně sféru podnikání, obzvlášť pro malé střední podniky. S Jonathanem Hillem chceme vytvořit eh, trh, vnitřní trh, jednotný vnitřní trh kapitálu. Takže eh, ten úspěch investičního plánu závisí na několika prvcích, ale nyní je naléhavá potřeba právního základu, na němž může být tento plán, tento fond založen. K tomu bude samozřejmě potřeba vynaložení sil ze strany jak lotyšského předsednictví, tak i ostatních. Je důležité, aby do září tento fond již eh, byl eh, v běhu Kromě toho je důležité získat ještě další a je možné získat další investice nad rámec eh, těchto, o kterých eh, těch eh, prvních, o kterých se hovořilo, tak aby naše ekonomika byla skutečně konkurenceschopná. Plán musí vytvářet pobídky k tomu, aby národní investiční banky, soukromé banky mobilizovaly Eh, prostředky, které potřebujeme. Nastartování a nasazení plánu musí být rychlé a musí být také dlouhodobé a stále. A eh, ví, víte, že někdo říkal, že to je vlastně určitá poslední šance. Jsme tu v situaci, kdy eh, je, se zaměřujeme na výsledky a na hmatatelné, reálné výsledky vytváření pracovních míst a konkurenceschopnost Evropy. Jde o to, abychom skutečně jaksi přinesli zásadní Eh, citelnou změnu a obrat. K tomu budeme potřebovat také transparentní informace o investičních příležitostech, dobrou přípravu eh, projektů, podporu ze strany rady, jasný proces přípravy na základě kvality. A eh, kromě toho budeme pokračovat v strukturálních reformách, dotáhneme integraci vnitřního trhu, a e, samozřejmě komise si nemyslí, že předložením plánu práce skončí, protože pak zbývá ještě jeho implementace. Takže já vám děkuji, paní, pane předsedo, předsedkyně, e, diskuze budou e, pokračovat v příštích, nejenom dnes, ale v příštích dnech i měsících a já jsem si jist, že toto naše setkání je dobrým začátkem, dobrým východiskem tak eh, aby se všichni, to znamená včetně dodatečných fondů, projektů, eh, aby toto všechno bylo eh, zajištěno, to je pevným záměrem Junkrovy komise. A chci zopakovat, že je to plán Evropy pro Evropu, pro všechny evropské občany. Děkuji vám, pane komisaři. Slovo má nyní místo předseda Evropské investiční banky, pan Molterer. Prosím. Dobré ráno, pane předsedo, paní předsedkyně, eh, pane komisaři. Eh, jen potěšením, že jste mohl reprezentovat Evropskou investiční banku, vaši banku, Banku Evropské unie, jejímiž podílníky jsou členské země Evropské unie. A dnes mám příležitost eh, k názorové výměně s vámi, zástupci národních parlamentů protože kontext jak Evropského parlamentu, tak také státní parlamentům je e, zásadní podmínkou toho, aby naše investiční fondy byly úspěšné. Pane předsedo, e, spolu se svými kolegy jste zvolil, řekněme, to pravé téma pro tuto konferenci. Jde o investice, ale ne pouze investice. Investice patří ke klíčovým výzvám, nicméně musíme je vnímat v širším kontextu. Z naší zkušenosti fungování na trhu vnímáme několik takových výzev. Je třeba pokračovat v konsolidaci veřejných rozpočtů. Jde o dokončení společného trhu, zejména v oblasti energetiky a IT. Jde o strukturální reformy na úrovni členských zemí. Dámy a pánové, jde o odstraňování překážek, které stojí v cestě investicím. Někdy tomu říkáme lepší regulace a to je skutečně nezbytná věc a to jak na úrovni EU, tak i členských zemí samozřejmě potom také výzva zvětšit objem investic jako takový. Proč? Investice jsou motorem růstu, eh, urychlujícím eh, využití potenciál a také eh, je předpokladem vyšší zaměstnanosti. Současná situace je nelehká. Množství investic je zhruba o 15 nižší než eh, v době nejhlubší krize. A v některých zemích je to dokonce o polovinu méně než eh, v předkrizové době, tedy v roce 2007. Eh, uvedu vám několik ilustračních čísel. Cílem Evropské unie pro eh, výzkum a výzko, vývoj je 3 HDP. Eh, skutečnost v současné době činí zhruba 2 A abychom se dostali na ona 3, eh, měli bychom, potřebovali bychom 150 miliard eur investic pouze do výzkumu a vývoje. Další problém je digitální agenda, která by potřebovala nějakých 55 miliard na investicích ročně. A případně pokud se týče eh, vyššího vzdělávání, tak právě v oblasti IT nám chybí zhruba 10 miliard ročně. A jak říkám, Eh, tato mm, nealokace investic zhoršuje náš růst, zhoršuje zaměstnanost a také vysvětluje, eh, proč se nemůžeme zotavit následku krize. Otázka zní, proč se u nás neinvestuje. To je velmi klíčová otázka. Trhy, nás, trhy a investoři nás učí, že ke klíčovým příčinám neinvestování je nedostatek důvěry v investiční klima v Evropě a regulační nejistota. To jsou ty dvě největší překážky. A samozřejmě k ním přistupují další potíže, jako třeba rozdrobení trhu, což je přetrvávající problém v některých částech EU, ale také v některých členských zemích Chybí schopnost a kapacita připravovat a přicházet s životaschopnými projekty. Současně s tím fiskální omezení a e, regulační krize nás jako členské země obírají o příležitosti a to tež platí pro komerční banky. To znamená, eh, že problémy jsou vážnější a my se potřebujeme rozjet. Je nyní na nás, abychom našli nějaký inteligentní způsob, který by pomocí veřejných peněz přilákal soukromé investory. Veřejné výdaje bychom neměli vnímat pouze jako peníze učené na spotřebu měly by být využívány také produktivně na školství, na výzkum a vývoj a také tam, kde má potenciál přilákat eh, soukromé peníze. To znamená, že jde o přesun od rozpočtových grantů k rozpočtovým a finančním nástrojům. A toto je na základě zkušenosti mnoho let zkušeností od roku 1958, kdy jsme byli založeni. A v této souvislosti je Junckerův plán docela dobrý signál. Evropská investiční banka byla velmi aktivní v průběhu krize od počátku roku 2008 a snažili jsme se zvyšovat kapitálové toky. Členské země do EIB vložili dalších 10 miliard eur a my v současné době můžeme říci, že jsme splnili mnoho úkolů a jsme schopni plnit další. Těch 10 miliard eh, iniciovalo celkový obě investic 104 miliardy. Nám se podařilo během krátké doby těch 10 miliard skutečně využít. A to znamená, že dneska pracujeme s pákou, eh, řekněme, 18 eh, procentní. To číslo je tedy z 10 miliard bylo 180 miliard. My jsme také ochotni pustit se do Evropského fondu pro strategické investice. Zde je garantovaný objem 21 miliard a to umožní Evropské investiční bance aktivizovat eh, větší objem investic a i také do rizikovějších investic. Proč? Protože eh, tento fond je ochranným valem pro komerční investiční banky v Evropě. My předpokládáme, eh, že eh, ten multiplikační faktor zde dosáhne eh, výše 15, tedy 1 ku 15, a to je prosím velmi konzervativní odhad, poněvadž mm, zatím tedy podle naší zkušenosti to je 1 ku 18. My tady nemůžeme nyní rozebírat detailně eh, právní texty, ale my jako EIB jsme ochotní se pustit do této eh, investiční kampaně ještě před eh, přijetím legislativy. Čili co se dohodlo? Máme dva finanční pilíře, to znamená prostřednictvím našeho investičního fondu budeme dávat k dispozici 5 miliard pro malé a střední podniky. To znamená startupy, rizikový kapitál a tak dále. Eh, mělo by to jít zejména do inovací a toto by Evropskému investičnímu fondu mělo dát schopnost přilákat eh, dalších zhruba 75 miliard na privátních investicích Eh, za tři roky pro Evropskou investiční banku. Eh, to znamená, že získáme nástroj eh, pro velké a infrastrukturní investice. Toto je těch 16 miliard. My spolu s komisí očekáváme, že Tímto způsobem se nám podaří přilákat dalších 140 miliard na investicích. Co se týče e, sektorů, tak to je doprava, energetika, e, sociální infrastruktura, ICT, e, energetická účinnost a tak dále. Eh, pracujeme na nových výrobcích, které budou eh, dobře zapadat eh, do kapitálových trhů, také kapitálové fondy a tak dále. Přičemž Evropská investiční banka bude moci vkládat svůj kapitál také do těchto, těchto fondů. Pak zde máme tzv. advisory hub, čili poradní orgán. Naše zkušenost je taková, že pokud se budeme věnovat rozvinutějším finančním nástrojům, potřebujeme jak technickou, technické poradenství, eh, tak také eh, politické a finanční. Čili proto zde máme tuto eh, společnou iniciativu EIB a komise. A my to vnímáme jako velkou šanci pro zvýšení naší vlastní kapacity. Také vidíme velký potenciál pro eh, in, eh, intenzifikaci naší spolupráce eh, s národními promočními bankami či promočními orgány, opět tedy v podobě spolupráce, která by měla být intenzivnější než dosud. Závěrem klíčové pro EIB je to, aby investiční klima, tak jak se nám vyvinulo za posledních šest let, změnilo. My nemáme potíže s nedostatkem peněz. Firmy mají spoustu peněz, banky jsou vysoce likvidní. Problém tedy je, jak překonat makroekonomickou nejistotu, roztříštěnost vnitřního trhu a potíže na regulační straně, straně hry a na druhé straně ještě, jak přilákat soukromé investory, aby se zapojili do této strategie prostřednictvím nového instrumentu, nového přístupu. Tento Evropský fond pro strategické investice je opět eh, inovační. Je to opravdu fantastický symbol toho, jak evropské instituce eh, spolupracují v nejlepším zájmu Evropanů, evropských občanů eh, v rámci eh, posilování růstu a zaměstnanosti. Děkuji vám, pane Molterere, a nyní dostane slovo pan Jean Hartwig, který je předsedou rozpočtového výboru v Evropském parlamentu. Pane předsedo, paní předsedkyně, drazí kolegové. Já se opravdu těším tomu, že se mohl zúčastnit této diskuze o evropském New Dealu. Naše komise, které předseda pan Juncker představuje začátek odpovědi na krizi, kterou prochází Evropská unie. Úspěch, který závisí na dokonalé koordinaci kroků, které je potřeba přijmout a našich závazků ten termín New Deal samozřejmě vyvolává určité sny, je to určitý symbol eh, úspěchu veřejných investic, ale znamená to eh, také eh, chopit se skutečně výzvy těch problémů a nedělat věci na půl. Úspěch těchto reform prezidenta Roosevelta, který vyvedl Ameriky, Ameriku v 30 let z e- ekonomické stagnace a krize měl tři faktory. faktory. Krize roku 29, ehm, kolektivní vědomí, že je nutno jednat a politickou reakci, která byla na výši výzev, kterým čelila. E, a byla to bankovní krize, vysoká míra nezaměstnanosti, hrozba deflace. Ovšem e, samozřejmě se zrodila v institučně Eh, hodně jiném prostředí. Štěstí Spojených států bylo, že měli federální pevný systém sestávající z exekutivy eh, prezidenta Roosevelta a z eh, kongresu, v kterém byla koalice ve prospěch New Dealu, což umožnilo nastartovat tento problém ekonomické, tohoto ekonomického oživení. A naše zpráva je skutečně na stejné úrovni. Máme můžeme konstatovat určitý pokrok v této oblasti. Úkoly a problémy eurozóny vyplývají právě z nedostatku e, společné ekonomické zprávy z určitého laxního přístupu. To se zrodilo z předchozích e, desetiletí určité, e, určitého anestetického přístupu. A já právě proto jsem zdůrazňoval nutnost tohoto setkání v základě článku 13 podle fiskálního paktu setkání s poslanci eh, národních parlamentů. A musím říci, že eh, můj názor se eh, nezměnil v tom, že stále jsem tak trochu perplex, protože my se tu bavíme, diskutujeme, ale co vlastně rozhodujeme. Je důležité, aby tato jednání byla opravdu konstruktivní a aby přispívala, aby dala ekonomické zprávě eh, legitimitu, protože eh, máme naší funkci dohledu nad exekutivou. Je samozřejmě eh, příjemné, že sdílet stejnou měnu a stejnou úrokovou míru, když jsou vody klidné, ale když eh, máme skutečně v časech, v časech krize nabídnout občanovi odpověď na otázku, na koho se má obrátit, na předsedu Evropské komise, na příslušné komisaře přímo nebo nepřímo, na eh, předsedu eh, Evropského fondu, na prezidenta Evropské investiční, guvernéra Evropské investiční banky, podle eh, postupně vznikaly různé eh, nové eh, finanční nástroje, například mechanismus, evropský mechanismus stability a teď je Evropský fond strategických investicí, který má jak si združovat ty nadměrné dluhy, ale nic není předem dané. Tento poslední jmenovaný fond musíme dát pozor, aby ne, eh, se nevymkl um, parlamentní kontrole, vzhledem k tomu, že ho bude zpravovat e, EIB. Jak ehm, všichni víme, evropská zpráva eh, je rozdrobená, roztříštěná, málo efektivní. A eh, ta ten termín zpráva dáváme na eh, celý soubor různých rozhodnutí různých aktérů, ale vlastně není jasné, kdo dělá co. Ale eh, my nepotřebujeme jenom zprávu, potřebujeme skutečnou vládu. A eh, již ty první kroky, myslím, že jsou slibné a že jsou začátkem rozhodující debaty, ale všechny vlády se musí eh, podrobit parlamentnímu dohledu, který je hoden tohoto eh, jména. A eh, samozřejmě neexistuje silný parlament bez silné exekutivy, která pak musí zdůvodnit svůj výkon vlády. A evropský projekt je euro, který spočívá ve sdílení suverenity, suverenity ale zatím nemáme ještě tu odvahu obdařit eh, Evropskou unii skutečnou vládou a to vede k tomu ke zmatení občanů. Eh, samozřejmě eh, jsou tu, čelíme tedy těm různým hrozbám, jako hrozba platebního selhání některých členských států a předtím pak stojí i všechny ostatní členské státy. Takže ta krize, kterou procházíme, není eh, zdaleka jenom ekonomická, ale je také politická. Musíme znovu najít politickou, politický směr Evropy a jedině tímto způsobem, když se spojí všechny podmínky, tak Evropa z této krize opět vybředne. Tento New Deal znamená také novou situaci, eh, nové rozdání kart. A eh, to se také částečně stalo prostřednictvím evropských Eh, voleb, čímž eh, je jasné, že tedy eh, máme, tady, máme tu vláda, vláda eurozóny s prezidentem, s předsedou na plný úvazek, to všechno ve prospěch růstu, stability, dodržování těch pravidel společného vlastnictví eura. Ale není to jenom ekonomická záležitost a evropská investiční banka eh, potřebuje mít také protějšek předsedy euroskupiny. Koordinace a eh, zpráva eh, a článek 13, tedy tam ten, ten pakt, kterým je článek 13, je také 16, kde se hovoří o zapracování do primárního práva Evropské unie do roku 2017. To znamená, že se rýsuje na obzoru nová revize smluv, ale samozřejmě Eh, musíme eh, se zabránit tomu riziku Evropy pouze falešných eh, zdání. Jinak, když hovořím o eurozóně, která by měla skutečného předsedu nebo prezidenta, skutečnou státní pokladnu, my, kteří zastupujeme národní parlamenty a Evropský parlament, tak eh, právě my poslanci bychom měli být v nejlepší pozici, abychom eh, vynakládali tlak na členské vlády, aby se eh, skutečně zúčastnili tohoto plánu strategických investic, aby tak Evropa byla vybavena nástrojem, který bude mít skutečnou demokratickou legitimitu a bude se tudíž těšit důvěře o jejich občanů a institucí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Artuji. Dámy a pánové, nyní se dostáváme k rozpravě o eh, jednotlivých eh, projevech a přednáškách. Já bych vám ještě jednou připomněl pravidla, na který jsme se dohodli již včera. Mám zde celou, celý dlouhý seznam řečníků, kteří by rádi zareagovali na projevy, které jsme právě vyslechli, či učinili nějakou všeobecnou poznámku. Budeme postupovat tak, že vždy necháme vystoupit tři řečníky z národních parlamentů a pak vystoupí jeden řečník z Evropského parlamentu. Budeme postupovat podle toho, jak eh, jsme tedy obdrželi vaše přihlášky o slovo tomto pořadí, a protože již nyní mám skutečně velice dlouhý seznam zájemců, tak navrhuji, abychom řečnickou dobu omezili na maximálně dvě minuty. Tak, abychom skutečně si vyslechli co možná nejvíce názorů, měli co možná největší interakci mezi kolegy v sále a námi zde za pódiem. Takže navrhuji, abychom si udělali dvě takováto kola, čtyř vystoupení eh, z vaší strany a pak bychom zareagovali my zde za předsednickým stolem. Nikdo nic nenamítá, takže jsme se takto dohodli. A jako první má slovo pan Kalemec z Estonska, prosím. Vážený pane předsedo, především mě zajímá ten kapitálový plán Evropské investiční, investiční banky, neboť to je také moje parket a v estonském parlamentu je známo, a včera to řekl Oli Rehn, a sice, že Finsko už se tři roky nachází v ekonomické recesi. Také víme, že Finsko eh, mělo velký fiskální stimulus mají eh, výbornou infrastrukturu, eh, výzkum eh, a vývoj se podělí třemi celý třemi desetinami procenta HDP, výborného fungování administrativy státní a přesto se nedaří lákat investice. Otázka tedy je, nakolik mají smysl v, tento, v tomto kontextu cíle Evropy do roku 2020 já bych skutečně eh, prosil pana Moskovisiho, aby provedl, nechal provést regresivní analýzu. Eh, tam prostě co si chybí, něco, co se špatně měří, ale je to důležité. Eh, je to prostě podnikatelský duch, podnikatelská svoboda, osvobození od nadměrné regulace, stát se eh, milionářem milionářem, takovýto sen není něco, co by se mělo dusit daněni, daněmi a mělo by se tím pohrdat. Jestliže Evropa eh, nebude hrdá na své miliardáře, pak eh, tady nebudeme mít Billy Gatesy, Sergeje Ber, Masky a tak dále a určitě se nedočkáme zaměstnanosti takové, jak vypadá jinde, bez ohledu na to, kolik veřejného výzkumu a vývoje budeme provádět. My jsme v Estonsku například měli Skype Eh, zavádíme elektroniku do státní zprávy, elektronické občanství, eh, elektronické povolení k pobytu, elektronické podpisy, čili skutečně jde o toho ducha. Děkuji. Pan Pulvilas z Litvy. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych eh, zdůraznil skutečnost, že my všichni známe torčení o ďáblovi v detailu. Já bych to rád rozvedl a řekl, že v těch detailech se skrývají malí ďáblíci, ale ti velcí, ti jsou skrytí ve filozofiích filozofie jsou velmi důležité, eh, jako třeba bolševismus a fašismus, to, eh, které usilovaly o vyhlazení celých národů či společenských tříd. S dobrou filozofii můžeme dobře pochopit směr a prostředky k dosahování cílu. Dobrá filozofie je veřejný statek. Já se domnívám, že hovořit o jakémsi novém údělu, New Deal, by také mělo znamenat, že bychom se měli nově podívat, revidovat pohledy na naše evropskou integraci. Já se domnívám, že v současnosti zde dominuje neoliberalismus a to je podle mě problém. My podceňujeme význam mechanismu solidarity, společenského dobra a tak dále. Já bych jenom chtěl připomenout, že my, politici, máme sloužit veřejnému dobru, nikoli soukromému dobru. Čili holistický přístup eh, v této situaci by eh, měl být eh, předmětem naší debaty do budoucna. Děkuji. A nyní pan Pos z německého Bundestagu. Pane předsedo, milí kolegové, New Deal je velkým historickým příkladem a musíme si dát pozor, abychom tu šanci, která se nyní nabízí prostřednictvím toho investičního plánu, abychom ji jaksi promarnili tím, že budeme pouze hovořit a budeme proti tomu něco namítat, i když možná tady důvod je něco namítnout, protože ty věci nejsou dořešené, dojasněné, ale pozor. Neměli bychom skutečně eh, tu šanci promarnit tím, že budeme pouze hovořit a kritizovat. Protože akceptance Evropské unie bude velice záviset na tom, zda ten investiční balíček bude úspěšný či ne. Občané musí pocítit, že chceme zla- citelně zlepšit hospodářskou a sociální realitu a tento pocit přístupu občanů ve velké části EU chybí. Musíme se tedy snažit společně, abychom dokázali obrátit vývoj přesně tímto směrem. Před rokem jsme tak daleko ještě nebyli tady v Bruselu a nyní musíme pokročit. Takže musíme zapomenout na takové ty povrchové diskuze, zda investovat tam či tam. Musíme mít jasný program, který nás povede k cíli. Diskuse nás pouze ochromují. Lidé chtějí vidět, že provádíme praktické kroky a jednáme v jejich zájmu, nezávisle na to, zda je to v Itálii, Řecku či v Německu. I v Německu například potřebujeme vysoké dodatečné investice a ta příležitost tady je. Máme tady všeobecný um, slabý růst v eurozóně, v Evropě a tento program je skutečně výborný v této situaci. Já můžu podpořit pana Atví. Jaké jsou další otevřené otázky nejenom zde v Evropském parlamentu, ale i v národních parlamentech a dále? I navzory tomu neutrálnímu způsobu výběru a všem, co se tam plánuje. A to říkám jako zástupce země, která je hospodářsky silná. Musíme si dát pozor na to, aby tady nedošlo k rozkolu, rozdělení mezi zeměmi, které jsou hospodářsky silnější a slabší v Evropské unii, aby vlastně ten rozkol, který tady existuje, nebyl ještě problémem právě pomocí toho investičního plánu. Je třeba, abychom povolili těm zemím, které pomoc potřebují. Eh, konkrétní kroky skutečně přinášejí víc než mnohé diskuse, které probíhají. Děkuji. A slovo má nyní pan Sanz Evropského parlamentu podle pravidel paktu růstu a stability je hlavním cílem vyrovnanost rozpočtu ale nebo um, deficit méně než 3 HDP a na jednotlivých vládách rozhodnout, jak dosáhnout tohoto výsledku. A tvrdí se, že vládní účty se e, připravují podle metodiky Eurostatu. Ovšem pravda je taková, že většina rozpočtu je vypracována na, na eh, základě Eh, na, na základě účetní, účtu o hotovosti a eh, je jasné, že jedno euro vynaložené na investice má úplně jiný ekonomický význam než euro, které je vynaložené třeba na sociální transfery nebo um, platy uh, úředníků. Takže když v, v souladu s pravidly paktu růstu a stability někdy členské státy spíš snižují investice Evropská komise ve své roční zprávě o růstu několikrát poukázala na tento problém. Už vícekrát eh, jsme upozornili na pokles veřejných i soukromých investic v Evropě, což může být nechtěným záměrem paktu růstu a stability. Ironie je, že ten Junckerův fond, který má brzy vzniknout, aby se eh, toho členské státy účastnili, tak ty výdaje do tohoto strategického fondu budou vyloučeny ze zvažování podle pravidel eh, paktu. A stejná logika vyloučení by se měla stahovat i na veřejné investice, které členské státy podnikají v rámci svých národních ekonomik. Děkuji. Děkuji panu Zandovi. A nyní uděláme druhé kolo vystoupení. Jako první vystoupí pan Saura ze španělského parlamentu. A milí kolegové, pokud chcete vstát když eh, budete hovořit, my to tady v parlamentu většinou tak děláte, tak to má tu výhodu, že většina kolegů vás potom uvidí. Takže je to na vás. Můžete zůstat sedět, ale můžete se i postavit. Pane Saurak, prosím. Máte slovo já jsem vás <laughs> nyní před, postavil před těžkou volbu, ale každopádně máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Flexibilita paktu stability nové Evropské komise jde podle mne správným směrem, ale jistě by bylo možné to ještě vylepšit, doladit tu flexibilitu paktu stability a růstu. A to ze tří známých a často diskutovaných důvodů. Ten první důvod či aspekt je tento. Měli bychom ještě více zapojit veřejný kapitál v tom Evropském fondu pro strategické investice, tak bychom eh, dosáhli toho, že bychom tady ještě mnoho více měli více investičních projektů s jakými si výsledky směrem navenek, že by to vše bylo mnohem viditelnější. Je třeba propojit soukromou návratnost s veřejnou návratností a podívat se na to Eh, jak tedy mm, to bude vypadat konkrétně a jak tyto návratnosti přispějí k tomu, aby se podpořil růst ekonomiky. A dále, pokud země, které mají problémy, budou nějakým způsobem vyloučeny z té flexibility ze střednědobého hlediska třeba, pokud tyto země ale budou plnit podmínky, které mají, mají být mě vyloučeny, nevím, pokud ty země provádí strategické a strukturální reformy, tak to podle mě nedává logiku z hospodářského hlediska. Veškeré tyto země, které mají problémy a podléhají kontroze, já si myslím, že takovéto země by přeci měly dostat možnost posílit hospodářský růst. Tak nevím, proč tam nejsou zapojeny. To by přece byla ta flexibilita, o kterou jde, pokud by se zapojili. A dále bych chtěl říct, že to je vlastně promarněná šance na zavedení strukturálních reform, které přece mají procyklický dopad. Mi jde přeci o to, abychom něco učinili, cokoliv. Jde o to, abychom konečně podpořili růst ekonomiky. Děkuji panu Saurovi. A slovo má nyní pan Rosman z Rakouské národní rady, prosím. Děkuji, pane předsedo. Investiční plán, který představil pan Juncker, je velice ambiciozní palíček na podporu pracovních míst růstu a investic, ale eh, podle jeho objemu 21 miliard eur a to, že tam vlastně nebudou vůbec čerstvé peníze, má tam být ta páka 15-násobná, podle mne to nebude schopno splnit očekávání. Několik kritických bodů v souvislosti s tímto investičním plánem z mé strany. Ten bude fungovat nejdříve od září. A pokud se má jednat z krátkodobého hlediska procyklicky, tak to prostě je pozdě. A pokud když se převeznou rizika výpadku a tím má být poskytnut impuls z hlediska veřejného sektoru, tak je to podle mě pěkné, ale není to dostatečné, protože to, o co půjde pro investory, to je přeci to, aby tam měli dostatečnou návratnost, aby tam byl zisk a aby měli nutnou důvěru a obojí momentálně není k dispozici v dostatečné míře. Pokud tedy tento investiční plán má k něčemu vést, tak to možná zavede jistou náladu toho, že je možné něco změnit, ale euforie tady, myslím, na místě není. A také to srovnávání s Rooseveltovým New Dealem je podle mě zcela chybné. Pokud bychom se chtěli přiblížit eh, tomu, mu se říká New Deal, tak bychom podle mne potřebovali investiční plán, který by skutečně si zasloužil toto jméno ale v takovém tom případě bychom museli mít investice do obnovitelných energií, chtěli bychom mít zelený investiční program především a nemě, nesměli bychom podporovat eh, atomové elektrárny a podobné záležitosti. Ovšem to sebou nese jisté předpoklady, pokud bychom chtěli skutečně vytvořit takovýto investiční plán. Za prvé, přísnější regulace finančního sektoru. Proč? Eh, dnes totiž i nadále v domínu investice do finančního sektoru a ne do reálné ekonomiky a dále. E, veřejná infrastruktura a její poskytování by měla zůstat veřejným úkolem, který by se financoval pomocí daně z majetku či přímo Evropskou centrální bankou. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní Lord Harrison z sněmovny Lordů. Eh, předsedo, eh, včera eh, sněmovna Lordů vydala zprávu postkrizová postkrizový evropsko, evropský regulační e, rámec, je, jehož jedna kapitola se věnuje prorůstové agendě. Jonathan Hill včera hovořil o kapitálové unii a my ve sněmovně příští týden budeme organizovat seminář, když se bude účastnit Sharon Bowles. E, a má první otázka je na eh, kolegu Moskovičiho ohledně eh, toho investičního programu a jestli náhodou eh, ten poměr 15:1 veřejných prostředků a soukromých prostředků je skutečně realistický 15 k 1. Položil jsem tuto otázku i EIB. Kolegům a obzvlášť panu Moskovičimu chci říct ještě jednu věc. Eh, jednotný trh je nejrychlejší cestou k růstu, ale je příliš mnoho národních parlamentů, které brzdí to, čeho by bylo možno dosáhnout ve skutečném trhu 28 zemí. A jedna ze zemí, která je tímto vina, je i má vlastní. A pan Artuin, který předsedá rozpočtovému výbory, výboru, mohl by se prosím vyjádřit k rozpočtu na rok 2014 až 2020 a zda bude nějaká e, změna, nemožná, pokud jde o množství peněz, ale pokud jde o směřování těchto prostředků. A konečně v této zprávě chválíme Evropský parlament, Sharon Bowles, e, konkrétně Michel Barnieho, a odcházejícího komiseře a Evropskou radu e, v, v osobě pana Hermana van Rompuye. Bravo. Lord Harrison, e, das kommt ins historische Stammbuch. Lord Harrison, to se zapíše do historické knihy Evropského parlamentu. Já jsem ještě nikdy tady neslyšel zástupce Velké Británie který by o nás hovořil takto přívětivě. Lode Harrisona, já vám za to velice děkuji. A slova má nyní paní Ferreira z Evropského parlamentu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda tady pozdravila komisi za skutečnost, poděkovali za skutečnost, že tady předložila tu investici, iniciativu toho investičního fondu. Já vím, že je důležité, abychom měli novou dynamiku v Evropské unii a vím, že bez jistého kyslíku prostě ekonomika nebude fungovat. A ovšem mám tady svou pochybnost, kterou bych tady ráda nadnesla, ráda bych také znala odpověď na ní. Týká se přesně té skutečnosti, že ta vět, větší část toho, co se dělo v rámci paktu stability a růstu, se udělala na úkor toho, že se seškrtaly veřejné investice z těch důvodů, které tady již byly vysvětleny kolegou před chvilkou. Takže ty veřejné investice se seškrtaly, snížily, zejména v zemích, které měly hospodářské problémy, měly oslabenou ekonomiku a ten škrt byl skutečně velmi radikální. V současné době máme tři elementy, které stěžují přístup k mechanismům, které se tady vytvářejí. Za prvé, to je ta idea té makropodmíněnosti, která vedla k tomu, že země, které mají problémy, již nemohly využívat strukturální fondy. Druhá věc je ten aspekt, a kolega Pedro Saura o tom již hovořil, je to to, že v rámci těch pravidel flexibility tady máme tu investiční klauzuly, ale ta nedovoluje, aby byla rozšířena i na země, které mají hospodářské potíže až jsou tedy v postupu na měné schodku. A poslední věc, a to se právě potvrdilo, je, že v rámci analýzy rizika se tady plánuje pokrytí sektoriálního rizika, ale neplánuje se nic, co by se týkalo pokrytí rizika nějaké země. A proto tady nemáme vůbec rovnost podmínek a to tedy bude příznivější pro projekty, které mají sektoriální riziko a pocházejí země, která sama sebou riziko nese. Já se tedy ptám, ne, prohloubí to brutálním způsobem nerovnost v evropské úrovni, pokud tedy nějak nevyřešíme, nedořešíme tu, tu otázku těchto aspektů, o kterých jsem právě hovořila. Děkuji kolegně Ferejře a e, začneme panem kolegím Moskovisím pak pan Molterel a pak pan Artví. Já děkuji všem řečníkům, kteří se vyjádřili a chci se vyjádřit na několika úrovních. Takže za prvé, připomenout, že tento investiční plán eh, vychází, eh, reaguje na určitou diagnózu absence eh, investic v Evropě. Konstatujeme, že dnes je míra investic o 15-20 menší, než byla před krizí. A jaká je tedy výzva, které čelíme? Pokud připustíme, aby tato situace trvala dál, pak Evropská unie ztratí na žebříčku svou pozici jedné z prvních ekonomik světa spojil se spojenými státy a předběhnou jiné členské státy, ať už je to Čína nebo Indie, kde je vyšší míra investic. A pak už nebudeme hrát první ligu globální ekonomice a to bude mít dopady na naše eh, podniky a, eh, a na eh, počet pracovních míst. Proto je potřeba tento deficit překonat. A toho součástí je i tento plán. Neznamená to, že stačí jen tento plán, možná bude muset být prodloužen, ehm, pokud bude fungovat a já doufám, že bude. Čili to je základ všeho, já nevidím žádný rozpor mezi tímto plánem a dalšími kroky, jako je dokončování vnitřního trhu nebo podpory eh, podnikání. Eh, komise vždy jedná na základě několika pilířů, to je rozpočtová konsolidace, pevnost rozpočtu, je důležité pokračovat v redukci deficitu, ale s určitou interpretací, eh, která je flexibilnější než v případě předchozí eh, komise. Dále strukturální reforma. Nic nemůže být na úkor strukturální eh, reformy. A ne proto, že to vnucuje nějaký pakt, ale protože to je nezbytné proto, aby naše eh, ekonomiky byly konkurenceschopné. nežijeme v, ve stavu nějaké soběstačnosti, autarkie, oddělenosti, ale v globální ekonomice a v té musíme fungovat. Takže kde vzniká bohatství v rámci podniku a e, nemůže to být nějaký model ekonomiky byrokratického charakteru. Je to ekonomika tr- tržní, ale trh, který je regulovaný a musí mít disponovat jak soukromými, tak veřejnými prostředky. Druhá poznámka se týká právě flexibility, na kterou několik e, z řečníků poukázalo jaké má stát nástroje na podporu investic. Poukazuji zpět na 13. Eh, ledna, kdy komise otevřela poměrně dobrý prostor eh, k eh, rozvoji investic. Pokud členský stát chce využít kapitál z fondu strategických investic, tak což by mu mohlo také rozšířit jeho investice Eh, zdroje, tak to nebude započítáváno do výpočtu dluhů v rámci, v rámci našich eh, postupů, eh, postupu ehm, nadměrného deficitu. To bude platit pro všechny členské státy a spolufinancování bude rovněž osvobozeno od započítávání do dluhu, protože my nechceme, aby kdokoliv se cítil odrazován od ehm, investic. Chceme naopak, aby členské státy měly co největší maximální investiční pobytku. A takže tohle je to, co eh, bychom si skutečně přáli, abychom eh, po boku EIB, tedy my členské státy, aby tyto prostředky byly, eh, byly skutečně proinvestovány. A za další tento plán je plánem širokým, který jistě usiluje o investice, ale cílené. Jak jsem již řekl ve svém úvodním eh, příspěvku, ještě to zopakuji. Nejde o to financovat ledasco. Kdekoliv, cokoliv eh, investujeme. Ale co bude, na čem bude záležet, je kvalita těch investic a to, aby to byly um, i investice, které mají přidanou hodnotu. Investice nové, ne investice, které by se tak jako tak udělaly, které jsou rentabilní, to ano, ale které by jinak možná neměly tak snadný přístup na trh. A to je právě ten pákový efekt, který chceme rozvíjet. Možná k tomu něco řekne i banka, ale mně se zdá, že je to realistická, realistická Evropská investiční banka Eh, má tuto expertizu. Je to eh, banka, která má eh, investiční rating 3A a mm, to ji usnadňuje investovat a to tak, jak se o tom hovořilo i s, s panem Šojblem, samozřejmě mu, my buď bychom mohli snížit tento rating, anebo dát záruky této bance. Já věřím eh, bance, pokud jde o toto výzvu, eh, ona již ukázala realisticky, že je schopná pracovat s multiplikátorem 15 eh, až 18, takže já si myslím, že je toho schopná, je tu určitá tedy otázka, možnost přijet, přijmout určité riziko, myslím, že je to důvěryhodné. Samozřejmě, že to není úplně předem jasné, předem dané a právě proto se musíme všichni vynasnažit, aby všechny ty jednotlivé prvky eh, do sebe zapadaly tak, jak mají, včetně EIB tedy. Mohl bych eh, navázat eh, vysvětlením k té otázce o multiplikátoru. Na základě naší zkušenosti s těmi deseti miliardami od roku 2013, my jsme tenkrát přislíbili, že eh, to použijeme jako pobídky pro investice ve výši 180 miliard. A tak tomu skutečně eh, bylo. Minimálně 18 eh, násobek jsme mobilizovali, nevím, jak to bude teď v dalších letech. Čili toto Eh, jestliže hovoříme o multiplikátoru 1 k 15, jsme konzervativní, jsme na bezpečné straně. A navíc eh, komise tedy vytváří fond, který je flexibilní a jeho chování předvídatelné z hlediska, z hlediska eh, soukromých investorů. Ehm, my jsme schopni poskytovat půjčky, přičemž si zachováme rating 3A eh, a, hm, jak říkám, budou tam soukromé investice s tím multiplikačním efektem 1 k 15. Je to hm, položeno na zdravé základy. Za druhé, co se týče projekty, my jako EIB budeme vybírat projekty na základě bankovní financionalnosti, čili musí to být projekty dobré a zdravé technicky, ekologicky. My totiž eh, poskytujeme půjčku a ten projekt musí mm, se také vrátit eh, soukromým eh, investorům. Za třetí, do čeho budou členské země snad investovat? Já tedy očekávám angažma ženských států na úrovni investiční a tedy do toho fondu a na úrovni eh, národních investičních platform, protože mají své eh, promoční banky, například eh, v Německu jednáme s KFV. A otázka je, Eh, jak, eh, tedy eh, kolik bude investic právě ne z toho fondu, ale na základě těch národních platform. Co se týče soudržnosti, Junckerova iniciativa chce podpořit politiku soudržnosti, protože my máme zkušenost, že jsme přilákali například Jaspers do jaksi v funkci Eh, řízení eh, těchto eh, finančních a investičních záležitostí. Je to otevřeno všem členským zemím, čili ty mají kohezi, na kohezi zájem a dále může to také zvyšovat absorpční kapacitu prostředků z fondu soudržnosti. A pokud se týče toho housingu, ano, my tady očekáváme, že Evropský parlament zapodpoří eh, a ten, ten fond začne fungovat někdy v září letošního roku a proto EIB je schopná a chce tedy začít už v předstihu, tomu říkáme tedy ten warehousing, a budeme to mít zajištěnou tou garancí, která vznikne eh, v září. Čili tak si to představujeme. A ještě poslední poznámka. Prosím, eh, ne hovořte o eh, Junkrově iniciativě jako o čemsi izolovaném. Je to ve skutečnosti součást širší strategie, eh, která souvisí také se strukturální reformou, s integrací společného trhu a také vytvoření DFC. Eh, to bude záležet zejména na odstranění překážek pro investice. My se těšíme na intenzivní spolupráci s komisi a budeme také rádi spolupracovat s parlamentem v průběhu jednání zde. Protože eh, záleží nám zejména na některých věcech. K ním patří kvalita garance, to je klíčový prvek, nebo otázky governance, eh, otázka adicionality. Čili to jsou věci, které se musí vyjasnit také s účastí parlamentu, tak abychom včas měli k dispozici kvalitní řešení. Děkuji vám, pane Molterere. A nyní budeme eh, pokračovat eh, v a pardon, ještě pan Ato, si vezme slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji. Já chci eh, tady poděkovat Lordu Harrisonovi, který je skutečně nejvíc evropským britským poslancem. To nám umožňuje jenom potrhnout, do jaké míry konference podle článku 13 fiskálního paktu je konferencí eh, přívětivou a otevřenou Spojené království nepodepsalo totiž eh, fiskální pakt. Ale já děkuji eh, Nordu Harrisonovi za jeho proevropská slova. A nyní mi dovolte několik postřehů. Takže k paktu stability a růstu je e, nepochybné, nebo, nebo neměli bychom možná nerozlišujeme úplně mezi eh, investicemi a eh, funkčností. Ehm, často eh, upřednostňujeme dekonsolidaci, to znamená určité finanční sdílení, čímž v podstatě rozdělujeme veřejné účty. To mi přijde, že není úplně dobrá varianta a Eh, stálo by určitě za to se nad tím zamyslet. A jinak eh, Roberto Gualtieri předseda eh, výboru pro ekonomická měnové otázky a musíme co nejrychleji vytvořit a najít právní základ, protože ta naléhavost je jasná. A musíme si uvědomit, že příliš často ve světě, který rychle postupuje vpřed, když jde o přijetí rozhodnutí na evropské úrovni, tak se ocitáme eh, v eh, určitém eh, stavu malátnosti, který nám brání přijmout rozhodnutí, která bychom přijmout měli. Takže proto bychom měli dát komisi k dispozici právní eh, základ, právní nástroj, tak aby eh, tento fond se mohl stát realitou. A konečně mi dovolte ještě jeden postřeh. Eh, jsou tu také strukturální reformy, které musí členské státy realizovat. Protože já si myslím, že Junckerův plán nebude až tak úspěšný tam, kde nebyly ehm, strukturální reformy do důsledku naplněny. Tam, kde je eh, ta rentabilita zaručená, dobré prostředí, tak podniky najdou eh, finanční zdroje, které potřebují. Proto je potřeba pokračovat v reformách v jednotlivých členských státech, aby eh, byla, bylo zaručeno konkurenční prostředí pro podniky. Potřebujeme konkurenceschopnost k tomu, abychom posílili růst a abychom zvrátili Eh, tendence, pokud jde o nezaměstnanost. Děkuji. A budeme pokračovat ve výměně názoru. Eh, eh, Prosím, abyste se drželi dvouminutového časového limitu. A vyjádří se tři poslanci národních parlamentů, pak poslanec Evropského parlamentu a pak další cyklus a pak čas na odpovědi. Takže senátor Gereri z Itálie. Thank you very much, Mr. President. I agree with this. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím eh, s tím, že eh, energeticky rozjet eh, hospodářské oživení pomocí investic soukromých i veřejných napříč odvětvími ekonomiky. E, to je velice důležité. Důležité ty podpořit jak poptávku, tak nabídku. E, ten investiční nástroj nemůže být vnímán jako cosi dočasného, nýbrž jakýsi strategický prvek do budoucna. Existují konkrétní podmínky e, pro tento navrhovaný Eh, nástroj. Eh, jedna z nich je, že velikost tohoto investičního plánu by měla být dostatečně velká, aby měla významný ekonomický ekonomický dopad. Hovoří se o 315 eh, eh, miliardách, ovšem eh, ten eh, krizový dopad byl spíše 350 miliard a to ročně. Takže já se ptám, eh, toto investiční fond je určitě z finančního hlediska velmi inteligentní a chytrý, ovšem z hlediska ekonomiky je zde velké nebezpečí, že nebude dostatečným podnětem pro pospuzení ekonomiky. A za druhé, ano, máme zde technickou eh, kontrolu, preselekci a tak dále. Ale my potřebujeme také efektivní plán a celkovou politicko-ekonomickou strategii a tam mě tady chybí. Jak tedy sladit tento investiční plán s dalšími plány eh, v Evropské unii? Eh, tady chybí politická eh, a sociální úroveň. Jinak je tady nebezpečí, že ta hospodářská obnova pořád zůstane poměrně skromná má slovo paní Orua z francouzského národního schromáždění. A pak Emil Chastron. Takže paní Arua, děkuji vám, pane předsedo. Takže teď je na mě, abych vám poděkovala, že jste zorganizovali tuto eh, konferenci o evropském New Dealu. Je tu eh, mnoho eh, otázek, pokud jde o znovu nalezení důvěry investorů, ale také občanů. A to, co řekl pan Schulz, že nestačí kritérium HDP, ale musíme k tomu přidat také environmentální a sociální indikátory, což je něco, co se pojí i k našim navrhovaným novým kritériím pro hodnocení prosperity a bohatství. Eh, každopádně sociální dimenze ekonomiky musí být neustále brata v potaz. A z tohoto hlediska bychom eh, měli se vrátit eh, k znovu zvážení evropského životního minima, protože jinak se nám nepodaří mít skutečně vyřešit tuto situaci skutečně alfa až omega. E, pokud jde o výběrová kritéria pro ty investiční projekty, a děkuji za vaše upřesnění, ale stále v nich není dost jasno, nezdá se mi to dost jednoduché na to, abych mohla e, skutečně důvěřovat tomu efektu e, páky, efektu multiplikátoru. Jaké přesně budou podmínky kontroly, demokratické kontroly, Eh, předseda Juncker řekl, že by měla existovat evropská vláda. Ale z tohoto hlediska je potřeba také demokratický dohled a posílení práce parlamentu, ale věci zatím nejsou jasné. A na závěr mi dovolte říci, že pokud jde o spolufinancování, tak zatím není ještě dost věcí, které říkají, co eh, mají členské státy právo dělat a jaké budou opatření, s kterými se počítá, eh, pokud jde o správné započítání do podmínek podle podmínek paktu stability. Děkuji a následuje pan Čestrom. Pane Čestrom, prosím. Tak så mycket. Jag skulle vilja ansluta mig till dem. Děkuji. Eh, rád bych eh, vyjádřil souhlas s tím, že je třeba se nezaměřit na podnikatele a inovátory v Evropě. To jsou ti, kteří zajistí pracovní místa. Je třeba zajistit také to, bylo jednodušší a levnější vstoupit, nastoupit cestu investora. V podstatě všechno se musí zjednodušit, zejména pro malé a rychle rostoucí podniky. Eh, to se týká daňových systémů, poněvadž podnikatelé jsou zatíženi daněmi. Je třeba také odstranit bariéry v obchodování, přístup na trhy, o tom hovořím také, export, import. Eh, pro naše podnikatele je velmi obtížné vůbec založit firmu a eh, začít nějakou podnikatelskou činnost. Další otázka je, jak zachovat již stávající zaměstnanost. A máme tady i zastaralá odvětví, čili eh, tady je třeba určitá, určitého kreativního přístupu. Hovoří se o strukturálních reformách a zlepšení eh, podnikatelských podmínek. Nicméně já si myslím, že se musíme daleko více zaměřit právě na toto a motorem změn může být tedy Evropský parlament. Pan Oli. Děkuji, pane předsedo. Po letech eh, průtahu eh, nyní po eh, té, co přišel se svým plánem pan Juncker. Konečně můžeme aktivizovat také eh, soukromý sektor. V současné době ovšem vidíme, že eh, zde se také opatření, eh, které, která hovoří o aktivizaci zdrojů pro ekonomiky členských zemí, kde se příliš nedaří v současné době také eh, byla zahájena kampaň kvantitativního uvolňování a eh, to je další eh, ze stimulů pro zvýšení výkonnosti ekonomik Evropské unie. Ovšem je třeba leco vyjasnit. Především potřebujeme financovat projekty v reálné ekonomice a ty prostředky je třeba nasměrovat eh, do projektů, které budou opravdu životaschopné. Simulace s cílem je simulaci všech druhů investic pro to, aby Evropa začala růst. Nicméně Máme tady další otázky, které se týkají výběru projektů. Otázka tedy je, jestli tyto projekty eh, budou schopny v realitě rozvinout svůj potenciál. V této souvislosti tady máme různé přístupy. Eh, můžeme eh, vidět tady přístup zaměření od úplně nejmenších projektů až pro projekty velké infrastruktury. Já chci všem říci, že je třeba udělat všechno pro to, aby e, žádná členská země nezůstala stranou tohoto investičního plánu. Myslím si, že velice důležité je tedy kombinovat e, obojí tedy přístupy, ale ještě důležitější je Eh, mít eh, předběžné odhady toho, eh, jak, v jakých množstvích to bude a v jakých horizontech uvidíme efekty. Čili na to bychom potřebovali odpovědi. Thank you. Next, uh, Madame Gusek, Čakošek and Mr. Takže pan, paní Buzek Čekošek ze Slovinska. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o politické a ekonomické stabilitě a nyní eh, je otázkou, jak eh, pro tyto cíle vhodně investovat evropské prostředky. Eh, Nacházíme se v době fiskální konsolidace a to je něco, co eh, Slovenská republika vítá. My hovoříme o evropské strategii a o tom, kam povedou všechna tato opatření. Eh, domníváme se, že hlavním opatřením bude to, že všechna tato opatření nasměrujeme ke společnému cíli. Jistě, že se to netýká pouze finančních prostředků, ale také určitých technických, technicko-finančních opatření. Hovoří se zde také o poradních orgánech, poradních centrech, a zatím tedy nemáme příliš jasno, jaký by měl být jejich rozsah práce, poněvadž my už něco podobného máme a teď je tady otázka, zda nebude chodit, docházet k duplikaci. Eh, samozřejmě eh, je zde prostor pro investiční banky. A já tedy chci říci, že schvalovací kritéria Eh, by neměly, neměla být diskriminační eh, vůči malým členským zemím, eh, případně oblastem, kde možná nejsou dostatečně rozvinuté primární finanční instrumenty. A také nová opatření by měla vhodně doplňovat opatření stávající. A také bych chtěla ještě upozornit na to, že příspěvky z členských zemí, které by neměly být, neměly být započítávány do eh, deficitu rozpočtu, eh, by měly být vhodným nástrojem k spolufinancování. Děkuji. Předsedo, máme víte, ještě ze školy si vzpomenete, na e, zákon o energii, která nemě, nezmizí, pouze mění formu. A to tež platí pro ekonomiku. To znamená, že peníze a e, majetek eh, ne, nemizí, pouze mění kapsu. A včera bylo zmíněno, že 1% nejbohatších lidí světa má stále větší mění A investiční plán pana Junkra hovoří o tom, že 5 miliard má být z EIB, 16 miliard z evropského rozpočtu. A máme pak eh, přilákat soukromé investice 300 miliard, to je velmi zajímavé. A podporujeme to, pokud to bude mít eh, evropskou přidanou hodnotu, pokud to bude skutečně dodatečné k těm evropským fondům. Ale nemělo by to eh, jakkoliv narušovat cíle evropského rozpočtu, cíle strategie EU 2020 a CEF, A další důležitý zřetel je, že ty výdaje musí být eh, opravdu cílené. Zvláště vzhledem k tomu, že nejenom to procento těch nejbohatších očekává tyto fondy, ale také těch 99% ostatních, co chce něco mít. Takže otázka je, jak budou tyto fondy distribuovány. Děkuji paní Keller a paní Savhauser panel tedy pak dá se odpovědi a pak začneme dalším kolem. Takže paní Keller. Děkuji, Fabian Keller, z kyně Senátu ze Štras, ze Štrasburku, ale působím na Senátu v Paříži. Eh, jsem ráda, že mohu být v této sněmovně. Eh, všichni vítáme Junkrův plán, který má znovu nastartovat veřejné a soukromé investice. Mnozí kolegové řekli, do jaké míry to jde dobrým směrem, směrem k tvorbě pracovních míst. A já chci k tomu přidat také, že to dodává novou naději pro mlad, mladým Evropanům. Ovšem eh, stále zůstávají věci, které se musí vyjasnit. Jaká bude síla Eh, multiplikátoru. To se musí ještě ověřit. Tento multiplikátor 15 musí být skutečně zdokumentovan a jestli dovolíte, pane představiteli EIB, je něco jiného, když má banka nějaké vlastní mění s eh, určitým a využívá ho s určitým eh, efektem páky a nastartovat s tímto nějaký externí projekt. Dále tedy není úplně jasné, jak budou zaručeny ty finance, ale má to být eh, osvobozeno, no, nemá to být započítáváno do výpočtu deficitu. Jak to bude konkrétně fungovat? A jak to vypadá tedy s projektem, který je možná inovativní, ale má slabší multiplikátor třeba v oblasti výzkumu? Univerzity, výzkumné instituty jsou považovány za eh, potenciálně přínosné a potenciálně způsobilé. A konečně jaké budou modality výběru projektu? jakou roli v tom budou hrát členské státy, jakou budou mít, jakou bude mít Evropský fond pro strategické investice, jaká bude jeho řízení a jak řekla kolegyně Ferrera, já chci položit otázku, jakým způsobem analyzujete riziko, a to zejména v těch zemích, které jsou oslabeny krizí, kde může být riziko větší, ale zase tam může být větší i ten multiplikátor. Pan Schaffhauser, takže eh, další eh, Štrasburčan, který si bere slovo, já se obávám, že tento investiční program nebude fungovat. A důvody jsou četné. Kdybychom chtěli vybřednout z recese a z krize eura, museli bychom prioritárně eh, eh, investovat do těch zemí, které jsou strukturálně deficitní. Investice do těchto zemí jsou významné z jednoho důvodu. Jinak eh, znovu hrozí recese nezaměstnanost a rozpad eh, eurozóny. Ale abychom investovali do těchto strukturálně deficitních zemí, bychom museli mít projekty, ty by se museli vypracovat, to nejde samo o sobě. Museli by se eh, skutečně koncipovat, a to zejména na základě zelené ekonomiky. A museli bychom mít finanční eh, částky, které neodpovídají jenom nějakému pakovému efektu, ale skutečné prostředky, které odpovídají tomu, co by mohlo být něco jako quantitative eh, easing, eh, obdoba quantitative easing, Čili ne vytváření jenom nějakých rádoby falešných prostředků, ale skutečných investic do rentabilních projektů. A tato dimenze, to, co jsme připravili s podporou Montyho, Baseniniho, eh, to, tato dimenze, tu jste zcela opustili. A to je velká škoda, protože já nechápu a nevidím, jak chcete vytvořit eh, tento pákový efekt když, eh, a investovat do zemí se strukturálním deficitem a připravit všechny ty projekty, které se budou točit kolem zelené ekonomiky. Já myslím, že to není problém důvěry, a je to problém regulační. Je to problém investic do zemí strukturálně deficitních a vy jste na to neodpověděli a neodpoví na to ani trh v této podobě. Děkuji vám. Panel uh, uh, Tak nyní je čas pro panelisty. Začneme s panem Molterem, potom panem komisařem Moskovičem a tak dále. Děkuji vám, pane předsedo. Tak především eh, k velikosti. Eh, jenom pro představu. My jsme eh, se tedy ptali na potenciál. A pokud se týče toho seznamu projektu, to je 1,3 miliardy, ale ono by se to mělo postupně potenciálně realizovat během pěti let – a tedy předpokládá se, že to bude 5 miliard. To znamená, že těch 315, to zase není tak eh, odlišné od údajů z českých zemí. Je to za druhé pouze část investic, protože mm, kromě toho bude fungovat běžná hospodářská činnost. A také veřejné investice jsou eh, v Evropě hlavním zdrojem ekonomické eh, činnosti do budoucna, čili s tím bychom měli začíst. Za druhé, prosím, abyste jasně rozlišovali mezi otázkami, eh, kterých sektorů se to může týkat, doprava, infrastruktura, hm, energetická účinnost, obnovitelné zdroje, sociální infrastruktura a Eh, mezi výběrem projektů. Protože výběr odvětví a výběr projektu, to jsou dvě zcela různé věci. A prosím, eh, uvažte eh, také to, že soukromí investoři se do toho budou poštět jenom tehdy, když to bude připraveno také profesionály a profesionálně projekty musí být zdravé, eh, technicky v pořádku a mm, banky v ně musí mít důvěru. Čili toto je klíčové důležitý bod. Za třetí máme tady tři pilíře. Eh, za prvé to jsou malé a střední podniky, které, jak jsem řekl, se týká startupu, eh, rizikového kapitálu, mikrofinancování, inovace do investice do investic a tedy z fondu a EIB do větších projektů téhož druhu. A za druhé, tady máme inovace jako takové, kde je možné jít do vyššího rizika a tudíž podpoří inovace. No a co se týče infrastruktury, tak to nejenom klasické spoje, ale také sociální a elektronická infrastruktura. A také nezapomeňte ten třetí pilíř, to je ten poradní orgán, a sice to je integrace stávajících poradenských služeb jako Jaspers, ale také chceme, aby komise rozsah a kapacitu zvýšila, protože eh, zejména ve finančních nástrojích vidíme, že eh, některé členské země toho mají hodně zapotřebí. Co se týče multiplikačního faktoru, to je předpoklad poměrně konzervativní, vycházející z naší zkušenosti. Jsme připraveni o tom dále debatovat do detailu. Velice to bude záviset na legislativě, neboť kvalita garance je klíčová pro EIB. A dále to velice závisí na kvalitě projektů, poněvadž takto lze přilákat soukromé investory, čili to jsou ty klíčové vlivové faktory na multiplikační faktor. A dále regionální přítomnost EIB, tak eh, Současně jsme eh, nejúčinnější v eh, Španělsku, Itálii, Francii, Polsku a Německu. Čili vidíte, že se angažujeme zejména v zemích, o kterých jste sami hovořili a jsme také aktivní v zemích pomocný programu. No a poslední věc. Toto je třeba vnímat v širším kontextu jako součást strategie. Například iniciativa pro kapitálové trhy je klíčovým prvkem eh, souvislé, souvislejší strategie, poněvadž s tím, jak eh, jsme atraktivní pro kapitálové trhy, tak jsme atraktivní také pro Junkrovu iniciativu. Zde v Evropském parlamentu a v národních parlamentech, jak už jsem řekl, Evropská investiční banka je připravena pomoci. Potřebujeme jasný a dobře napsaný regulační základ, Junckerovy iniciativy a potřebujeme profesionální partnery v soukromém i ve veřejném eh, sektoru, kteří budou schopni vybrat a naplnit ty nejlepší projekty. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Volterere. Pane, pan komisař Moskoviči, prosím, máte slovo. Pane, eh, pan Místo předseda EIB, pan Moltner, odpověděl na některé otázky, které nám byly kladeny společně. Já bych to shrnul následujícím způsobem. Nehrozí tedy, že těch investic nebude dost? Já vnímám ty pochybnosti a otázky eh, na adresu Junkrova plánu. Všechno, co je nové, všechno, co je odvážné, vyvolává otázky tohoto typu. Ale mohu vám říct si následující. Když definujeme investiční plán, Srbskou investiční, když jsme ho definovali, tak jsme vzali v potaz aktuální situaci veřejných financí v členských státech a Evropské unie. A já jsem přesvědčen, a že, že je to tedy plán realistický. K tomu chci říct následující. Domnívám se, že je pravda, že to je důležitý pa- multiplikátor, um, pákový efekt, ale máme jasný eh, řídící systém, který, který eh, umožní těchto cílů dosáhnout. Eh, zkušenosti s EIB jsou poměrně povzbuzující. Já jsem si vědom toho, že potřeba investice v Evropské unii je daleko vyšší než těch 315 miliard, ale nestrácejme ze zřetele, že je to plán, který se bude realizovat v relativně krátkém období. V září už bude fond eh, fungovat a v průběhu eh, pak těch několika dalších let vynaložíme těch 315 miliard eur. Já jsem přesvědčen, že budeme schopni vy, i překročit tuto částku a pokud to bude eh, úspěch, tak já myslím, že můžeme potom tento plán prodloužit. Takže pak by to bylo asi 100 miliard ještě navíc v průběhu možná dalšího desetiletí a tento plán by byl jakom, jakýmsi jakousi první fází. Pokud jde o proces výběru, opět naslouchám tomu, co tu bylo řečeno, ten proces bude zcela transparentní a bude e, zajišťován jakousi task force. A první věc, kterou musíme za, zajistit, je, aby to byly e, dodatečné a cílené investice do sektorů, o kterých jsme tu už hovořili, pak se to samozřejmě rozpracuje podrobněji. Bude se také realizace plánu eh, monitorovat a eh, hodnotit a eh, bude vzata v potaz i situace členských států, které mají větší potíže. Takže flexibilita, taky, jaký stanovila komise, se vztahuje na eh, spíš ty eh, státy, které jsou v té preventivní části než té ko- korektivní. Ale když se podíváme na obecný investiční eh, plán, který by byl stranou paktu stabilitu, tak, stability, tak už bych to pak nebyl pakt, už by nebyla žádná motivace k reformě. A priorita členských států, v té, které jsou v té tedy korektivní skupině, tak eh, tam eh, by padala ta, ta motivace, ta jejich eh, strukturální směr musí zůstat, ale zároveň se musíme snažit modernizovat, modernizovat ekonomiky těchto zemí, které jsou v krizi právě prostřednictvím strukturálních reform, tak aby, a zároveň, aby tam vznikaly projekty, které jsou života schopné. Je jasné, že musí nebo že tyto, tyto, tyto projekty nesmí směřovat jenom k těm zemím, které jsou eh, zdravé, tak aby z toho bylo vyli, vyloučeny zemi, eh, které mají problémy. Dopad na zaměstnanost je jasný, musí, eh, plán musí posílit růst a tím pádem i zaměstnanost v Evropě již máme některá předběžná hodnocení, která jsou poměrně optimistická, solidní. Já je samozřejmě ještě beru s určitou mírou obezřetnosti, ale jak na úrovni komise, tak EIB jsme se snažili, snažíme se vyhodnocovat tento plán a jeho dopad na zaměstnanost, protože o to eh, právě jde, deficit investic, deficit růstu ten musí být eh, překonán. Eh, nemůžeme žít eh, v Evropě, která má pořád jednoprocentní růst a jednoprocentní inflaci. Alespoň ne z dlouhodobého hlediska je tu míra nezaměstnanosti, která je prostě neudržitelná. To bychom neměli žádnou, tohle nemá žádnou budoucnost. Takže investice jsou sázkou na budoucnost prostřednictvím velmi solidního mechanismu. Eh, myslím, že k tomu máme potenciál a prostředky. Merci, monsieur le président. Děkuji vám. My, jakožto Evropský parlament, přeskoumáváme eh, návrh eh, právního aktu, který bude tedy základem Junkrova plánu. Takže dnešní dopolední debata je velice užitečná, abychom vyslechli vaše postřehy, dotazy, obavy. A rozhodně se na vás spoleháme ve značné míře. Ty záruky, o kterých bude hlasovat eh, Evropský parlament, vyžadují eh, prostředky do eh, Evropského eh, fondu pro strategické, strategické investice, které budou součástí programu, který je integrální součástí víceletého rámce finančního 2014-2020. A takže když prostřednictvím toho multiplikátoru, eh, tak jakékoliv prostředky, které do toho eh, půjdou, se eh, vrátí zpátky ještě s návratkem. Ta záruka by měla přinést investorům určitou jistotu, určitou záruku. Já jsem přesvědčen, že ty fondy budou k dispozici, a protože se zástupci národních parlamentů, tak samozřejmě tady Jistě, že jsou to tyto eh, tedy nezaplacené účty. Eh, každopádně eh, je důležité, aby se vyřešila tato situace těch zatím nezaplacených, nezaplacených účtů. Budeme muset věnovat také pozornost tomu, že jsou tady některé výzkumné instituty, které možná by nespadaly Eh, nebo nebyly kvalifikované proto si eh, půjčit prostředky eh, od strategického fondu a musíme zajistit, abychom neohrozili životaschopnost těchto výzkumných institutů. Pokud jde o územní solidaritu, tak tam musí také sehrát svou roli. Fond soudržnosti by měl umožnit zemím, které potřebují nějakou specifickou infrastrukturu, nalézt prostředky, které budou doplněny jukrovým plánem, tak eh, abychom dosáhli té potřebné míry konkurenceschopnosti k tomu, aby eh, se dostavili i růst a eh, zaměstnanost. Děkuji. Pan Donnelly z Irska a pan Kiličine z Belgie. Děkuji, pane předsedo. Dnes a také včera jsme se hodně zaměřovali na růst a zaměstnanost, což vítáme. Teď hovoříme o dvou nástrojích, to znamená strategický investiční fond a kvantitativní uvolňování. ECB dá k dispozici levné peníze soukromým investorům a EIB na sebe vezme riziko těchto investic. To tedy může být eh, na začátku růstu a zaměstnanosti, ovšem povede to také eh, k neza, eh, nerovnosti a dá se říci, že nejspíš eh, mm, kvantitativní investi- uvolňování povede k bublině, čili mm, chudým to příliš nepomůže. A také eh, se budeme soustředovat na projekty, které, které eh, investoři by normálně Eh, nebrali, poněvadž jsou příliš neživota schopné nebo rizikové. Čili já zde mám otázku. Můžeme nějakým způsobem oba tyto nástroje využít k tomu, abychom podpořili zaměstnanost krátkodobě i dlouhodobě, to tež ekonomickým růstem a také zajistit to, aby ty přínosy šli nejenom eh, do, boha, do kapes bohatých a eh, těch, kdož mají kapitál, ale aby to bylo pro všechny. Eh, bylo by třeba možné zavést speciální daň na tyto konkrétní dvě činnosti, poněvadž to, co bude dělat ECB a EIB, to povede ke speciálním ziskům, čili já si myslím, že Eh, nějaká speciální odpovědající daň by mohla být dobrá a eh, peníze, které by se takto vybraly, by mohly jít do strukturálních investic, jako je třeba širokopásmové připojení, energetika a tak dále. Děkuji. Pan Girkenen. Děkuji. Že více se, my se pozitivně stavíme k tomuto investičnímu plánu, i když si můžeme klát otázku, proč jsme uh, Eh, státům samotným investovat v rámci Sixpacku. Jinak sdílím otázky kolegů k těm částkám, k pákovému efektu, k tomu substitučnímu efektu, eh, oproti tedy dalším projektům, ale má, má základní, můj základní dotaz se týká směřování tohoto investičního plánu. Pan Moskoviči eh, hovořil přesněji, pokud jde o cíle, obnovitelné energie, recyklace. Ale stále mám pocit, že tam je tak trošku od všeho, trošku od všeho něco. A já si myslím, že bychom měli být kritičtější, pokud jde o výběrová kritéria. Otázka zaměstnanosti je ústřední, ta by měla být na začátku samotného výběrového procesu, ne až v průběhu Eh, hodnocení. Už, už při rozhodování by se mělo eh, tedy vzít potaz, jestli se tím budou tvořit ži- pracovní příležitosti. A pak také otázka životního prostředí. To je zásadní v kontextu pařížské konference, v kontextu energetických výzev, kterým eh, čelíme, které jsou evropského charakteru. Takže já doufám, že v průběhu této práce se to zacílení upřesní. A tedy hovoří se to o New Dealu, někteří říkají, že to New Deal Evropy, s tím, že ovšem Roosevelt se nezaměřoval jen na investice, ale také na finanční regulaci, na eh, oddělení eh, jednotlivých bankovních funkcí a na sociální soudržnost. Bez těchto aspektů finanční regulace a změny bankovního systému, aby efektivně investoval do reálné ekonomiky, si lze stěží eh, představit tento fond. Samozřejmě musí to být sociální soudržnost. Bez této soudržnosti nebudou mít eh, spotřebitelé důvěru a ekonomika nebude fungovat. Next, eh, Mr. Westlund and Mr. Pan Westlund. Děkuji vám. Eh, domnívám se, že velice důležité je, aby eh, měli tedy ten investiční plán a ve švédském parlamentu ho projednáváme ze všech stran i v širších souvislostech. Chceme k tomu zaujmout eh, stanovisko. Zatím se stavíme pozitivně, i když chceme být obezřetní. Přetrvává řada nezodpovězených otázek Eh, například pokud se jedná o financování určitých projektů, eh, v té debatě zazněly určité věci. A otázka je, jak se zvýšit, jak zvýšit účinnost rozpočtových politik. Někdo to samozřejmě zaplatí, otázka je, kdo to bude. A mě tedy u takovýchto konferencí vždy znepokuje to, že eh, někdo to musí zaplatit, ale Evropský parlament to nebude, poněvadž na to nemá bude třeba také upravit rozpočet. A musíme si klást otázku, kdy skutečně začnete naslouchat tomu, co si myslí národní parlamenty, eh, poněvadž eh, je důležité, aby oni se také k tomu eh, mohli vyjádřit, aby se mohli vyjádřit k celé té konstrukci. Důležité je, abyste nám naslouchali v rámci takovéhoto procesu. Nesmíme zapomínat na to, že je zde více aktérů a jednoduše a prostě Evropská unie není unitární stát, je to spolupráce 28 a v tom je třeba takto mm, pokračovat. A nyní pan Galazenský z Polska. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych mm, tady zmínit určitou myšlenku, kterou tady eh, navrhl eh, pan eh, předseda Arty. A sice, aby, aby se nám Evropská unie tedy nerozdělila ještě více. Zatím máme tady eurozónu a neeurozónu, přičemž tedy Eh, ta eurozóna by mohla být jakousi eh, novou exekutivou, měla by mít, mohla by mít daleko eh, vyšší pravomoci. Nicméně něco jako vláda, to je komise u nás v Evropské unii. A pokud by byl nějaký podobný orgán pro eurozónu, tak co by potom zbylo na práci pro skutečnou Evropskou komisi? To není žádná novinka, to, co tady hovoříme. Také tady byla byla tady, byl tady nápad vytvořit také parlament eurozóny. Mimo eurozónu se nacházejí také poměrně silné ekonomiky, jako je Británie, Švédsko, Dánsko a tak dále. Polska, Polsko eh, není příznivcem Eh, jakékoliv, eh, jakéhokoliv dělení, eh, strukturování Evropské unie na ty a ony. To je bohužel voda na mlín euroskeptikům a tak, jak to navrhujete, to bohužel hm, tuto vodu podporuje. Děkuji vám a nyní pan Jung. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o tu první část této rozpravy, ta se mi zdá velmi eh, bohatá a velmi poutavá. Ehm, je, mi, je tu ovšem trochu paradox. Eh, plány eh, té ekonomické kázně, které jsme implementovali v, ve Francii, zpomalují investice, veřejné investice a zejména zpomalují tedy brzdí investice regionálního charakteru. A vy říkáte, že budete chtít příspěvky členských států do Evropského fondu k těm 315 miliardám. To je dobrá myšlenka, ale já si kladu otázku, kde vezmeme ty peníze? Půjčíme si je od Evropské centrální banky nebo Evropské A tudíž jak soudíte, že členské státy, jakými prostředky tedy, jaké prostředky mobilizují, z jakých um, rozpočtových liní uh, eh, se tyto peníze vezmou? A za druhé, já souhlasím s tím názorem, který tady přestřel pan Jean Artuy, předseda výboru pro rozpočet, o tom, že potřebujeme skutečnou siln, silnou zprávu eh, věcí, eh, ekonomických věcí, eh, ne vládu a evropskou, evropské finance. Ale od, k tomu máme pořád ještě dost daleko. Ale se, sešli jsme se podle článku 13, tak jak je to v pořadu jednání. Takže jak budeme postupovat při implementaci tohoto článku 13? Včera jsme slyšeli, že eh, návrhy německé dele, delegace pana Sarasan, který měl konkrétní návrhy o tom, jak pokračovat dál s článkem 13. Já myslím, že bychom o tom měli hovořit, abychom odsud odešli s určitou vizí, s určitým ponětím o tom, co, co vlastně eh, chceme udělat. Děkuji vám, pane Jung. Pan Sar z Portugalska. A pak paní Gabriela Krecu. Prosím, máte slovo. Eh, Pane předsedo, vážení poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu, nízká úroveň investic veřejných i soukromých investic eh, nedovoluje, abychom měli eh, udržitelný ekonomický růst. Ale nestačí hovořit pouze o investicích, když myslíme na růst. třeba vytvoříme podmínky pro to, aby takovéto investice a tento růst aby byly zrealizovány. V Portugalsku byla aplikovaná politika úspor, kterou Portugalsku nutila trojka, což vedlo k tomu, že veřejné i soukromé investice investice se dostaly na nejnižší úrovně za posledních 25 let. A e, naopak e, narostl nám dále důl. V roce 2015 jsme to měli více než 8 miliard eur, a, což je více než dvojnásobek veřejných investic. Co se týče e, úroků eh, z veřejného dluhu, které na investice zase kluzely, takže jsme tady měli skutečně mm, totální propad vnitřní poptávky, což opět zase vedlo k snížení soukromých investic. Takové to posednutí tím konzolidací rozpočtu vedlo k tomu, že veřejné a soukromé investice v Portugalsku se dostaly na nejnižší úroveň vůbec v nejnovějších investicích. Nyní máme k růst, který je v podstatě ve fázi anémie, vůbec se nekoná a není naděje, že by se to zlepšilo. I když program trojky v roce 2014 eh, v květnu oficiálně skončil, portugalská vláda i nadále provozuje politiku úspor a to pomocí rozpočtové smlouvy Eh, tato smlouva je největší překážkou růstu a vytváření pracovních míst. Cíle této smlouvy nejsou dosažitelné a snaha dosáhnout těchto cílů vede Portugalsko po ekonomické stagnaci, k vysoké nezaměstnanosti a k chudobě. A proto výžení, vážení poslanci Evropské unie by měla z, odvolat tuto smlouvu a spíše poskytnout nějaký podpůrný program zemí, které byly poškozeny eh, poslední politikou a bylo by skutečně vhodné vytvořit podmínky pro růst a vytváření pracovních míst právě v těchto zemích. Thank you very much. The next speaker. Následuje paní Gabriela Krecu a pan Nepenos. Uh, dear friends, the... Děkuji vám. Uh, myslím, že organizátoři a eh, v příspěvky, které tady zasněly, nám dodali docela, eh, docela dobrou dávku černého humoru a neočekávané upřímnosti. Eh, my žijeme eh, v tržní ekonomice a tady jsme eh, poslanci, kteří reprezentují evropské občany. Pěkně po staru si myslíme, že naše práce je starat se o společnost, silnice, naše komunity, naše lidé a tak dále. Eh, tržní eh, společnost, už to slovní spojení je pro mnohé tady z těchto lidí eh, strašák. A my nemůžeme mnohým z těchto lidí pomoci tomu porozumět. A také pro mnohé z nás to sní absurdně. A když hovoříme o evropském novém údělu, tak to skutečně ne. Když jsme když eh, eh, Roosevelt eh, to přišel s New Dealem, tak řekl, že v celém národě ženy a muži, kteří jsou zapomenuti v politickém procesu, k nám zhlížejí, abychom jim dali k příležitosti, abychom jim dali více spravedlivých příležitostí. A já se zavazuji k novému údělu pro americké občany. Eh, konec citátu. Marx kdysi napsal, že historie se opakuje poprvé jako tragédie, po druhé jako fraška. A já se obávám, že měl pravdu. A my jsme totiž zapomněli přidat, že se sami zavazujeme ke novému údělu pro evropské trhy. Děkuji. The next speaker is, uh, Mrs. Helm. Děkuji nyní paní Helma Lepenos a poté pan Helmut Markov. Pane předsedo, My to vidíme spíš pozitivně, když se tedy dozvídáme, že bude existovat investiční fond, ale my Nizosenci jsme naší národní povahy poněkud kritičtí a tak mám několik otázek. Za prvé, Podívejme se na stávající projekty. Proč se nezaměříme na ně? Proč chceme namísto toho nalezat nové inovativní projekty? A to je tedy to k tématu výzkum a vývoj. Pokud jsme se tedy rozhodli změnit naši politiku, a tady se nejedná malou částku, je to 315 miliard, já je v peněžence nemám a kolegové v radě podobně tady v sále také ne, a tak se ptám, odkud ty peníze vlastně připlynou a jak to je chceme spravovat. Nevím. Ten popis, ten plán je relativně nejasný a mám pocit, že poněkud točíme v kruhu. Pokud chceme poskytovat úvěry a půjčky, tak je přeci nutné se podívat na to, jak ty projekty mají být realizovány. A Tady pro nás se objevuje řada otázek, kde skutečně o velké množství peněz. Chceme postupovat inovativně, chceme pomocí inovací vytvářet nová pracovní místa v Evropě. Máme tady ovšem smlouvy, které se týkají rozpočtových deficitů a takovéto dohody a smlouvy pro nás uh, pro nizozemskou delegaci jsou něčím, co je, abych tak řekl, vytesáno do kamene. Ano, investovat chceme, inovativně ano, ale zachovávejme veškeré smlouvy a dohody, které jsme učinili v oblasti financí a rozpočtu. To je pro nás zásadní věc. Děkuji. Děkuji jako další pan Helmut Markov z Německa a prosím aby se připravil pan Kimos Asic z Finska, pane Markové. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, investice z veřejného sektoru v minulých eh, letech dramaticky poklesly, nezávisle na to, z jakých důvodů. A nyní má pocit komise, že se jí podaří tyto investice nahradit pomocí soukromých investic. Nemyslíte si, že pokud nějaký podnik může očekávat, že bude mít z něčeho zisk, tak by do toho šel bez tak, již dnes, bez podpory. Což tedy znamená, že to jsou projekty, pokud bychom tedy chtěli, aby byly návratné, tak musíme vlastně pri soukromých podniků přenést veřejné služby, aby mohli zvyšovat jejich zisky. Další věc. Ten investiční výbor má se stávat se šesti nezávislých hospodářských expertů tomto případě logická, je to i přijatelné, aby se postupovalo pouze podle hospodářsky politických ukazatelů, aby toto byly ty argumenty a podle toho se to vyhodnocovalo, což tedy znamená, že v členských státech, kde máme lepší ekonomiku, lepší hospodářsko-politické prostředí, že do těchto států poplynou větší investice než do zemí, kde to ekonomicko-politické prostředí není tak silné. A třetí otázka. Proč by měl členský stát eh, připadnout na myšlenku, že by sám ještě za sebe dodatečně dával peníze do tohoto fondu, když nebude mít vůbec žádné právo spolu rozhodovat o tom, na co ty peníze půjdou, protože se to bude vybírat pouze podle ekonomických kritérií. Děkuji. Much. Eh, the next speaker. Děkuji. Pan Kimosasi z Finska a poté Jorge Andersson ze Švédska. Děkuji vám, pane předsedo. Já souhlasím, že Evropa potřebuje investice. Ovšem já se domnívám, že tato investice musí být produktivní, to znamená na základě poptávky a také musíme být celosvětově konkurenceschopní. Eh, pak je tady otázka Junckerova plánu a já musím říct, že tady mám své pochybnosti. Úroky dneska ve Finsku jsou půl procenta, to znamená, tady to není problém. Navíc tady máme ještě kvantitativní uvolňování, čili další peníze na trhu. Já si myslím, že tato opatření by mohla stačit. Já nevím, jestli tedy nevytváříme eh, raději spíše tedy bublinu, která jednoho dne praskne a budou další problémy. Eh, také eh, zde máme příliš mnoho mm, rozporných politických pravidel a cílů v Evropě. Například malé podniky. Já si myslím, že půjčky, půjček je pro ně docela dost ale eh, je to, jsou, jsou drahé a to je kvůli tomu, jaké tady máme bankovní předpisy. Čili my na druhé straně eh, tady zvýšíme cenu peněz a stojíme v cestě v investicím a teď si to snažíme čím si eh, nahradit. A víte, proč jsme to udělali? Protože jsme se chtěli nevystavovat rizikům od těchto firm. Pakt růstu a stability znamená, že eh, bychom tam eh, měli mít eh, určitý podíl jenom do 6% veřejných peněz a tak dále. Tady je taky, také rozpor. My bychom skutečně měli naší ekonomice důvěřovat, neměli bychom propadat panice, třeba kvůli Řecku. A já si myslím, že nejlepší je tedy mít eh, nezbytečnou regulaci. Nyní pan Anderson. Děkuji vám. Navzdory tomu, že máme rozsáhlou monitorovací politiku, je úroveň investic velice nízká, a proto vítáme iniciativu komise. Jistě je zde možnost dosáhnout alespoň určitého symbolického efektu v rámci této iniciativy. A nyní půjde o to, jak vytvořit eh, důvěru v budoucnost, důvěru v Evropu. A nakonec i více řečníků zde zmiňovalo problematiku podpory podnikání a soukromých investic, o tom, jakou roli se hrávají soukromé investice v rámci celkového investičního úsilí a proto si myslím, že je velice důležité, abychom skutečně snižovali administrativní zátěž a To, co určuje míru investic v soukromém sektoru, je vlastně to, jakou ziskovost tam soukromý sektor vidí. A tady bych rád poukázal na to, jak je důležité, abychom posílili jednotný trh pokračovali v našem úsilí ho posílit. A mám tady jistou obavu, která se týká rostoucího protekcionismu. Podnikatelské motnosti se vytvoří, pokud budeme mít více otevřenosti, větší eh, obchodní výměnu, jak v, v rámci Evropy, tak i s třetím světem. Takže více otevřenosti, více zahraničních investic, to je záruka růstu. A tento růst prospěje všem. Proto bych chtěla skutečně říci na adresu komise, parlamentu i národních parlamentů, že je velmi důležité, abychom bojovali proti rostoucímu protekcionismu. Nesmí se šířit, musíme mít otevřenost a vítat zahraniční investice. Děkuji. Pan Anderson byl poslední na našem seznamu řečníků. A nyní dám slovo kolegům, panelistům jako první panu, pan Moskoviči, aby mohl připojit své komentáře, odpovědět na některé otázky a pak také eh, panu Artuimu. Pane Moskoviči, máte slovo. Takže se chýlíme k závěru naší debaty. A myslím, že je eh, naprosto eh, na místě, že jsme tady slyšeli Ehm, tento zájem, včetně eh, určitých eh, ehm, obav, které potenciálně můžete mít a pokud jde o mě, tak jsou zcela legitimní. Tohle je plán, který jsme chtěli, který jsme eh, připravili. my do něj vložíme veškerou naší energii, ale nebudeme souzeni podle naší vůle, ale podle výsledku. A z toho důvodu všechny otázky, které tu zazněly, jsou naprosto rele- relevantní. Dovolte, abych se u některých z nich pozastavil. Ještě jednou k cílim, cílům projektu. Není to poprvé ani naposledy, kdy to říkám, ale je důležité, abychom si to uvědomili. Um, ehm, ne, nejde o financování uh, nějakých uh, nahodilých investic, ale investic, které mají Eh, reálný dopad na ekonomiku, obnovitelné energii, energetické sítě, infrastruktura, doprava, vysokorychlostní při, připojení. Vím, že jsou to eh, rozmanité oblasti, ale my se pokusíme eh, je pak přizpůsobit potřebám jednotlivých těch jednotlivých států. Jde o to také zachovat rovnováhu mezi paktem stability a investicemi. Máme pravidla pro eh, růst a stabilitu. A tato pravidla, která jsou poměrně nedávná, my je nechceme měnit. Nechceme je teď měnit. Myslíme si, že eh, vychází z té potřeby kons- rozpočtové konsolidace. Zároveň však tato pravidla mají sobě jistou pružnost a té musíme využít. Nejde o to znovu objevovat eh, pravidla, obnovovat eh, ten eh, pak, dávat mu nějaké, ale pouze, pouze tedy interpretovat ho způsobem, který bude nápomocný růstu a vytváření pracovních míst, tak abychom mohli zohlednit jak otázku výdajů, tak otázku investic podle toho, jestli spadáme do preventivní nebo korektivní ehm, části tohoto paktu. Máme tu také six-pack a e, two-pack, e, který nabil na významu e, při vypracovávání ekonomické politiky. A ehm, parlament je informován, parlamenty jsou informovány, jsou součástí legislativního procesu v případě, že se nějaká obtížná situace vyskytne v členských státech, máme přímou eh, výměnu, probíhá stálý dialog a je možné se eh, vždy tedy zavítat eh, také sem. Kontakty by měly být s národními parlamenty co nejužší ehm, mezi, mezi parlamenty i komisí. Já jsem byl i v Bundestagu, kde jsem se setkal se zástupci různých politických skupin, ne té, jenom té či oné, ale vlastně všech. A každopádně my jsme k dispozici jak národním parlamentům, tak Evropskému parlamentu. Teď trochu širší závěr. Téma našeho dnešního dopolední debaty byl Evropský New Deal. Um, je to skutečně Evropský New Deal? No, to samozřejmě není eh, přímo, to, že bychom eh, říka, to srovnávali přímo, ale každopádně nacházíme se eh, v bodě jistého eh, obratu, nacházíme se na určitém rozcestí. Předchozí komise měla za úkol stabilizovat eurozónu, zachránit eurozónu. To všechno, co se dělalo, šlo tímto směrem. A teď se dostáváme k nové fázi. <clears throat> Máme Eh, nástroj mechanismu stability bankovní unii, program, které, který teď většina zemí pomalu opouští. A dnes je ta výzva trošku jiná. Je tu sice oživení, ale příliš slabé, nestačí. A my se nemůžeme spokojit s tím, že budeme žít v ekonomii s, nízkou, s nízkým růstem a nízkou inflací a vysokou nezaměstnaností. To pak zvítězí populismus. Evropa musí eh, se osvědčit eh, prostřednictvím výsledků. Takže musíme dynamizovat evropskou ekonomiku. A proto potřebujeme tu strategii, která je vícefaktorová, víceúčelová, eh, s rozpočtovou politikou, která je na výši, která je přizpůsobená okolnostem, s pokračováním eh, strukturálních eh, reform a zjednocování eh, intern, jednotného trhu, vnitřního trhu nebo vnitřních trhů, protože stále jich je pořád víc. A samozřejmě nemůžeme komentovat kroky centrální banky, ale musí jednat a jedna v zájmu celé Evropy podle situace takové, jaká je, a to je teď hrozba deflace, a nízký růst. A tento plán investiční je jedním z prvků, jedním z pilířů, které eh, přispějí překonání této situace a k tomu, abychom měli více růstu, více míst. Jak říkám, jsme plně odhodlání se vším realismem a eh, s tím, že eh, ta základní koncepce bude, bude, je jasná, ale posuzování budeme podle výsledků. Budeme skládat účty jak národnímu, národním parlamentům, tak Evropskému parlamentu. Ujišťujeme vás o naší zodpovědnosti. Plán není ještě výsledek, ale e, to, co, podle čeho se bude posuzovat, bude právě ten výsledek. Thank you very much, Děkuji vám. A nyní dám slovo nebo možnost odpovědět a vyjádřit se panu Artuji. Děkuji vám, pane předsedo. Řekl jsem, že parlament věnuje pozornost všem otázkám a všem eh, ohledům, které tu dnes dopoledne zazněly. To všechno zapracujeme při přípravě hlasování o právním rámci, který komise potřebuje to bylo, aby se mohl rozběhnout eh, plán strategických investic. Chci odpovědět panu Veleženskému, který se ptal na řízení eurozóny. Eurozona v uplynulých deseti letech fungovala s jakousi eh, kvázi vládou, které se říkalo Euroskupina. A tato Eurogroup neúplně zvládla situaci. Neboť eh, ta situace vyústila v krizi a v mm, krizi státního eh, dluhu. A byli jsme svědky toho, že členské státy eurozóny, nebo jsme si uvědomili, do jaké míry mají tyto státy specifickou zodpovědnost, která není úplně stejná jako zodpovědnost všech 28 členských států. Když je nějaký členský stát potíží, v úzkých. Je eh, potřeba ho zachránit, tak to není z evropského rozpočtu. Není to těch 28 členských států, které eh, dají dohromady kapitál Evropského mechanismu stability, protože jsou to bilaterální, eh, to jsou bilaterální půjčky, ale jsou to členské státy eurozóny a parlamenty členských států eurozóny, které do svých zákonů, ze svých zákonů tedy Eh, najdou prostředky tak pro ty státy, kterým je nutno pomoci. A to je právě zdůvodněním toho, aby eh, existoval nějaký parlament eurozóny, který bude bdít nad tím, jakým způsobem je tato zóna zpravována. Proč vláda eurozóny? Máme ECB, eh, e Evropskou centrální banku, její kapitál mají drží členské státy. A, a ECB eh, e udělala to, co bylo potřeba s jejím, v čele s jejím guvernérem, ale eh, abychom nastavili ten eh, mix politik, tu skutečnou synergii ekonomicko-politicko-rozpočtovou, by možná bylo potřeba, aby ECB, e předseda ECB měl jakýsi protějšek v tom prezidentovi nebo předsedovi eurozóny, e, aby tu tak vznikla jakási vláda eurozóny. Ale rozhodně to není míněno jako nějaká diskriminace v rámci EU, neboť všechny země EU, kromě těch, které chtějí zůstat úplně stranou eura, všechny země e, se dříve či později chtějí připojit k eurozóně. A Eh, tím pádem, když se přihledneme k mechanismu stability, ehm, tak zatím tyto mechanismy nejsou kontrolovány žádným parlamentem. Je potřeba napravit tuto situaci a dát tak demokratickou legitimitu eh, té zprávě eurozóny. Já doufám, eh, že jsem podržel lidi jaké, jakékoliv obavy z diskriminace v rámci Evropské unie, že se podaří obnovit, eh, zachovat důvěru mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Nemůžeme eh, připustit jakoukoliv eh, jak, jakoukoliv stopu, nějaké takové nedůvěry nebo řevnivosti mezi našimi parlamenty. Takže je důležité, abychom přispěli k budování takové důvěry protože ta se promítne i do důvěry našich spoluobčanů v, ve společnou budoucnost, budoucnost Evropy a budoucnost Junkrova eh, plánu strategických investic. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup, monsieur Artui. Děkuji vám. Now, uh, dear colleagues. Kolegové, já nyní eh, využiji předsednického privilegia pro závěrečné poznámky. Tak za prvé, zaznamenal jsem zde naléhavost v souvislosti s opatření nového údělu. Dále je třeba eh, dohnat a držet krok s jinými, čili eh, to znamená ekonomické urychlení. Eh, mnoho z těchto, mnohé z těchto prvků jsou zásadné, zásadní pro pochopení relevance tohoto nového dílu. Nedostatek investic, to je jak e, příčina, tak zároveň také e, důvod e, a důsledek naší současné ekonomické situace. Evropa vypadá staromodně a neprušně zregulovaná ve srovnání s jinými zeměmi, jako Spojené státy nebo dokonce i americké země, jako Brazílie. Chceme být atraktivní, eh, chceme, aby o nás biznis eh, smíšel pozitivně a aby nás bral jako velký trh, na kterém se odstraňují překážky společného trhu. Za druhé, Evropa by se neměla účastnit eh, toho globálního závodu o co nejnižší náklady a největší úspory. Potřebujeme kvalitu. Nejde nám jenom o nějaké, nějakou zaměstnanost, zaměstnanost kvalitní a pracovní místa dobře placená chceme být v souladu s potřebami zítřka, to znamená inovace, výzkum, rozvoj, vývoj. A jak tady bylo řečeno, potřebujeme investice, eh, které budou eh, usnadňovat růst nejenom ze dne na den. Je také možné, že naše dosavadní opatření nejsou dostatečná. Někteří chtějí, si přejí mít zdůraznit zelený eh, aspekt, jiní eh, žádají větší přísnost. Eh, jestliže ovšem má evropský model do budoucna fungovat, musíme najít nové a kreativní způsoby řízení ekonomického rozvoje. Znamená to také podporovat inovace a rozhodně podnikat rozhodné kroky. Eh, možná, že eh, za eh, pár let by to mohlo být lepší, mohli bychom mít tedy lepší cíle a tak dále, ale já si myslím, že je lepší začít hned, zejména tedy, když máme takový pocit, že se snad vydáváme správným směrem. A dále nelze dostatečně zdůraznit, jak důležité je angažma členských zemí. Biznis nevzniká v Bruselu ani v Štrasburku, jsou eh, biznis existuje eh, ve všech městech po Evropské unii. Eh, nový úděl určitě nemůže uspět, pokud nebude plně podpořen členskými zeměmi. Není to samozřejmě nic nového, nicméně já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, jak je důležité, aby spolu úzce spolupracovali eh, národní parlamenty i eh, evropské instituce. V debatě budeme pokračovat ve 14 hodin a pro tuto chvíli vám chci srdečně poděkovat děkuji všem účastníkům panelu, všem, kdo se s námi podělil o své stanovisko a také, také děkuji těm, kteří se mlčky účastnili a přemýšleli. Závěrem s potěšením uzavírám toto zasedání a zvu vás na sendvič místo oběda do eh, eh, prostoru Jehudy Menuhin na prvním eh, patře. Poté tedy se sejdeme odpoledne ve 14 hodin. Opět zde děkuji vám.